Tak. <clears throat> Guten Morgen. Dobré ráno. Dobrý den, vítám vás na pokračování našeho zasedání, které začalo včera. My jsme se rozhodli, že také eh, se dnes budeme trošičku přesouvat tady v této místnosti, protože tady vzadu je opravdu velká zima. Ale pro hlasování je velmi důležité, abych seděla zde, tudíž teď se dostáváme vlastně k prvnímu hlasování, hlasování o zprávě pana Tamáše Tojče a v tuto chvíli mu předávám slovo. Ne, ne, nechce hovořit, takže v tuto chvíli se můžeme hned dát to hlasování. Všichni mají své hlasovací kartičky, výborně. Takže teď v tuto chvíli bych vás poprosila pouze o zkušební hlasování, abychom věděli prostě, kolik nás je, takže zkoušíme. Takže prosím vás, všichni zmáčkněte své hlasovací tlačítko. Ano, výborně. 17, 18, 17, ještě někdo? Takže 18, 18 členů, kteří mají hlasovací právo, je zde v této místnosti. A já bych byla ráda, kdybychom to zkusili e, ručně, takže jednička, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Dvojka pro? Proti? Zdrželi se přijato. Trojka, kde pro? kde proti? Zdrželi se zamítnuto. Čtyřka pro? Proti? Zdrželi se přijato. Pětka pro? proti, zdrželi se přijato, šestka pro, proti, přijato, přijato, sedmička pro, proti, zdrželi se přijato, osmička pro, proti, zdrželi se zamítnuto, pro, devítka, proti, zdrželi se. Já si myslím, že je to přijato, ale ještě si to ověříme elektronicky, takže devítka. Hlasujeme. Ano, hlasování je u konce. Takže přijato. Přijato. tuto chvíli už to můžeme potvrdit, i když tady je špatné světlo, špatně vidím. Takže desítka, kdo je pro, kdo je proti, přijato, jedenáctka pro, proti, zdrželi se přijato, dvanáctka pro, proti, zdrželi se přijato, 13 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 14 pro, proti, zdrželi se přijato, 15 pro, proti, přijato, 16 pro, proti, zdrželi se přijato, 17 pro, proti, zdrželi se přijato, 18 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 19 pro, proti, zdrželi se. Hm, zamítnuto 19 zamítnutá, 20 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 21 pro, proti, zdrželi se. Ne, tak to si musíme ověřit, takže 21 hlasujeme elektronicky, prosím. Takže hlasování je u konce. Zamítnuto. Ano, zamítnuto. Takže kompromis jedna. Ne, prosím, ano, pan zpravodaj. Jenom abychom si to dovysvětlili, paní předsedkyně, protože tady jsme o tom debatovali. Tady ta první část, tady se hlasovalo pro celý text, kromě slov considers that conflicts of interest a pokud budete hlasovat pro druhou část, tak vlastně hlasujete pro celý ten kompletní text, včetně této formulace, this dead. Tak Tamáši, je to tak? Tamáši, je to tak? Je tomu tak? Ano, ano, tak to chápete správně. Můžeme pokračovat s hlasováním? Ano. Takže první část jedničky, kde je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Druhá část pro? proti, zdržuje se přijato. S těmi důsledky, tak jak je popsal kolega. Takže 22, 23, 24 a 20 to padá. Kompromisní návrh číslo 2, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 25 pro, proti, zdrželi se přijato. 26 pro, proti, zdrželi se přijato. 27 pro, proti, zdrželi se, přijato, 28 pro, proti, zdrželi se, přijato, 29 pro, proti, zdrželi se, přijato, 30 pro, proti, zdrželi se, přijato, 31 pro, proti, zdrželi se, přijato, 32 pro, proti, zdrželi se, to je zamítnuto, 33 pro, Proti? Hmm, to si ověříme, říká paní předsedkyně, takže hlasujeme o 33 elektronicky. Tak, hlasování je u konce, tak a je to zamítnuto. Pozměňovací návrh 34, kde pro? Proti, zdrželi se přijato. Pardon, to bylo ve dvou částech, takže druhá část pro, proti, zdrželi se přijato. 35 pro, to je tedy první část, kde proti, přijato. Druhá část 35 pro, proti, zdrželi se přijato. 36 pro, proti, zdrželi se přijato. 37 pro, proti, zdrželi se přijato to byla první část a druhá část 37, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato, 38 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto, 39 pro, proti, zdrželi se. Přijato, 40 pro, proti, zdrželi se. Přijato, 41 pro, proti, zdrželi se. Přijato, 42 pro, proti, zdrželi se přijato, 43 pro, proti, zdrželi se přijato, 44 pro, proti, zdrželi se přijato, 45 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, tak ověříme, ověříme si 45, takže hlasujeme elektronicky, prosím. Tak, hlasování je u konce. Zamítnuto. Zamítnuto o jeden hlas. 640 pro, proti, zdrželi se, přijato, 740 pro, proti, zdrželi se, přijato, 840 pro, proti, zdrželi se, přijato, 940 pro, proti, zdrželi se, přijato, 50 pro, proti, zdrželi se, přijato, trojka pro, proti, zdrželi se, přijato, a tím padá 1, 52 a 50 a pokračujeme 53, a 50, kde pro, proti, zdrželi se, to si, to si ověříme elektronicky. Takže 3 a 50, takže hlasujeme elektronicky o 3 a 50. Tak hlasování je u konce. Zamítnuto, zamítnuto jeden hlas. 54, 54, kde pro?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 Gratulujeme panu Tamášovi Dojčovi. Minimálně tento výbor je zajedno u této těžké otázky. Děkuji tedy za toto rychlé hlasování a já se kam musím přemístit. A pokračujeme. machen weiter in der Tagesordnung und ich... Tak a budeme pokračovat a já srdečně vítám naší paní komisařku za sociální otázku, paní Tyson. Dobrý den. Tak jde o absolutorium roku 2014. V minulém eh, roce to byla taková příjemná příprava, v tomto roce už to bude dosti dosti, o dosti náročnější. Jsem velmi ráda, že jste tu. Jsem také velmi ráda, že je tady s námi kolegyně Dlabajová. V tuto chvíli bych hned ráda předala slovo paní komisařce, aby nám popovídala o své oblasti a absolutoru pro rok 2014. Prosím, máte slovo. Thank you. Uh, thank you very much. Uh. Děkuji vám mnohokrát. No, nezlobte se. Já jsem ještě chtěla přivítat příslušnou kolegyni z účetního dvora, paní Ivanovu. Omlouvám se, mám to tak trošku na přeskáčku, byť vás vidím, nebojte se. Paní komisařko, prosím. A pardon, ještě jednou, eh, protože musí začít účetní dvůr, takže paní Ivanova máte slovo. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Paní komisařko, vážení poslanci, vážené poslankyně, dámy a pánové, je mi velkou ctí být mezi vámi jakožto zpravodajka za účetní dvůr pro kapitolu 6 výroční zprávy za rok 2014. S radostí vám představuji výsledky našeho auditu a závěru pro oblast eh, politiky sociální, udá, sociální záležitosti. Ráda bych také vyjádřila díky za skvělou spolupráci a dobré pracovní vztahy s komisí až do dnešního dne. V roce 2014 eh, výdaje ESF sociální a teritoriální soudržnost byly ve výši 10,6 miliard euro, což je 19 celkových plateb 54,4 miliardy euro. Tyto peníze se vydávají v rámci sdílené zprávy mezi komisí a členskými státy. Celkově vzato výsledky auditu účetního dvora vykazují mírné navýšení výdajů ESF, ale stabilní úroveň plateb za posledních několik let. Na základě našeho vzorku 170 transakcí, které jsme testovali, byla chybovost mezi 1,9 a 5,6 a tím pádem nejprve pravděpodobnější chybovost byla 3,7%, což je nad prahovou hodnotou 2%. Kromě chybovosti účetní dvůr vypočítal frekvenci chyb za rok 2014 na 35%, jinými slovy 60 ze 170 transakcí byly zasaženy jednou nebo více chybami. Co se týká typu chyb, nejobvyklejší chyba u ESF jsou nepříslušné náklady eh, a na, nahrazování nevhodných nákladů, náklady na eh, účastníky nebo zaměstnance a tak další. Například eh, jsou to příliš, ne, příliš vysoké částky, nesprávný výpočet nákladů nebo účast na školení pro personál, na kterém ten personál neměl co dělat. Podmínky pro způsobilost máme nastavené v nařízeních nebo v národních eh, regulacích, nicméně porušování těchto předpisů vedlo k hm, přidání zhruba 1,2 chybovosti. Další druh eh, typické chyby jsou porušení předpisů o veřejných zakázkách. Sociální politika je obvykle méně účastná na těchto chybách vzhledem k druhu e, financí a výdajů, které se zde používají. Nicméně signifikantně tato oblast ovlivnila chybovost v tomto roce. Příklady chyb e, jsou například vážné nedostatky v plnění e, požadavku na výběrové řízení, například diskriminační výběr, nebo jiný druh chyby neplacení včas a neopodstatněné platby předem. Podle nařízení musí být platby prováděny co nejrychleji a v plné výši. Ve třech členských státech bylo identifikováno 12 případů, kde příjemci dostali peníze až několik měsíců poté, co komise vyřídila příslušnou fakturu a nebo ani v době auditu vlastně 7 až 9 měsíců poté ty peníze stále ještě neměli. Takovýto postup není v souladu s pravidly. Spolehlivost eh, řízení a ověřování v rámci managementu, co se týká vzorku transakcí. Na základě toho všeho účetní dvor dochází k tomu závěru, že kontroly na úrovni členských států nebyly náležité a eh, předpokládaná chybovost mohla být snížena až o 3,2% bodů pro tuto oblast politiky. Jsou to případy, kde národní orgány měly dostatek informací, aby zjistili a opravovali chyby, eh, kterých se dopustili příjemci ještě předtím, než předali své výkazy o nákladech komisi. Další důležitý aspekt tohoto auditu je přeskum kontrolních systémů. Přeskum kontrolních systémů, tedy vybraných systémů, byl, byl prováděn pro ESF eh, e a ERDF. Eh, e Z 36 operačních programů ESF nebyly žádné, které by měly nějaké vážnější problémy, co se týká kontroly komise, které by si vyžadovaly další výhradu nebo jinou kvantifikaci. U čtyř jsme zjistili signifikantní chyby v kontrole komise, ale bez vlivu na počet výhrad výroční zprávy. U těch zbylých 30 byly jenom omezené problémy anebo žádné problémy. Kromě toho Výroční zpráva za rok 2014 DG Empl byla také přeskoumána, abychom zkontrolovali konzistentnost a přesnost výpočtů komise a částky, které jsou ohrožené rizikem a počet výhrad. Problémy, které z tohoto vyvstávají, jsou za prvé, DG Empl odhaduje, že mezi 2,8 a 4 eh, plateb autorizovaných v roce 2014 pro operační programy ESF na období 2007 až 2013 byly ohroženy chybovostí. Komise provedla 45 pladeb operačním programu a e, ovlivnitelnost materiálními chybami se odhaduje nad 2%. Vzhledem k tomu, že počet e, výhrad e, se nemění, i od roku 2013 je to stále 36, finanční dopad se zvýšil 123,2 milionů na 169,4 miliony euro. Komise odhaduje, že kumulativní reziduální riziko je 1,2 pro všechny operační programy ESF na základě reportované chybovosti eh, ze strany auditních úřadů a při zohlednění finanční korekce eh, nahlášené členskými státy komisi. Jaké je tedy naše hodnocení těchto odhadů? Celkově to si myslíme, že výpočty komise ohrožených částech eh, ve výroční zprávě za rok 2014 je konzistentní a přesné a je v souladu s eh, informacemi poskytnutými auditními orgány. Samozřejmě naše chybovost není přímo komparabilní. Dále bychom rádi připomněli, že práce auditních orgánů sama má určité slabiny a proto zde možná existuje další riziko při, výpočti reziduál, při výpočtu reziduálního rizika u některých operačních programů. Co je v letošním roce nové v naší kapitole, je ta otázka navázaná na výkonnost. Tato kapitola zahrnuje sekci o těchto otázkách a tam hodnotíme, zda a do jaké míry eh, se ty cíle pro financované projekty eh, ty cíle pro stanovené projekty odpovídají operačním programům a cílům operačních programů. Náš celkový závěr je, že tři čtvrtiny ERDF, ESF a podobných financovaných projektů plně nebo částečně své cíle splnili. U ESF je takovéto procento dokonce ještě vyšší. Dámy a pánové, na základě těchto zjištění za rok 2014 eh, účetní dvůr vydal komisi sedm doporučení v souvislosti s touto, kapitolu, eh, s touto kapitolou, eh, včetně přeskumu národních způsobilostních pravidel a identifikování osvědčených postupů, řešení slabin na, kon, na úrovni první kontroly v členských státech, zjednodušené nákladování, včasné eh, poskytování peněz členským státům, návrhy regularizace eh, prodlužovacího období, dopad na reziduální chybovost, a posílením kontrolního systému auditních úřadů. Doufáme, že tato doporučení budou smysluplným příspěvkem pro práci výboru kont i komise a že dále zlepší eh, řízení prostředků v Evropském sociálním fondu do budoucna. Ja, vielen Dank. Děkuji vám mnohokrát. A teď tedy paní komisařka. Děkuji vám, paní předsedkyně vážená paní předsedkyně, paní zpravodajko, vážení poslanci, vážení členové účetního dvora, vážení kolegové. Dovolte mi nejprve poděkovat paní Ivanové a jejímu týmu auditorů za skvělou konstruktivní spolupráci během přípravy výroční zprávy účetního dvora za rok 2014. V našem prvním roce eh, komise podnikla konkrétní kroky k stimulaci růstu a tvorby pracovních míst v Evropě. Spustili jsme Evropský fond pro strategické investice, abychom eh, dodali reálné ekonomice finance, navýšili jsme prefinancování iniciativy pro mladé, aby mohly projekty v této iniciativě začít a navrhli jsme také členským státům pomoc s tím, jak dostat dlouhodobě nezaměstnané zpět do práce. celém tomto bylo jedno průřezové téma a to sociální spravedlnost. To je naše horizontální priorita. Je to naše priorita, pakliže skutečně chceme pro Evropu sociální hodnocení AAA. Prostřednictvím cílených eh, politik chceme zajistit, že posilování pozice Evropské unie půjde ruku v ruce s posilováním ze zlepšováním kvality života našich občanů. Na tom spočívá i náš evropský sociální model. V rámci všech iniciativ jsme se, dámy a pánové, zaměřovali na výsledky. Snažili jsme se dosáhnout reálné návratnosti našich investic tím, že budeme dodržovat princip zdravého finančního řízení. Já jako bývalá europoslankyně považuji proceduru absolutoria rozpočtu za příležitost, za cenou příležitost k tomu, abychom dohlédli na to, že se rozpočet komise a členských států využívá řádně. Ve své roli jako komisařka jsem ještě víc přesvědčena o hodnotě tohoto, tohoto postupu jakožto příležitosti pro výměnu nových nápadů, aby se zajistilo, že finanční prostředky budou i nadále v souladu s našimi politickými cíly a k tomu, abychom veřejnosti ukázali, čeho všeho jsme dosáhli. Nejsem samozřejmě šťastná z toho, že 3,7% našich investicí jsou ovlivněny chybami. Ale chci se také zaměřit na těch 96,3% prostředků v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí, které jsou investovány správně. Ku prospěchu, ku každodennímu prospěchu našich občanů. Dosahování a komunikování výsledků je naprosto zásadní pro tuto komisi. Mě povzbudil fakt, že podle prvních výsledků naší probíhající evaluace období 2007 až 2013 více než 9 milionů lidí našlo zaměstnání díky ESF a jeho projektům. Dalších 5 milionů se překvalifikovalo a ve stejné době zhruba 300 tisíc podnikatelů a 50 tisíc startupů obdrželo finanční prostředky z tohoto programu. To jsou čísla, která představují velice důležitou reflexi využívání a výhodnosti našich prostředků, ale ráda bych zopakovala také to, co eh, říkala má kolegyně Georgieva minulý týden ve Štrasburku tomuto parlamentu. Ne vše důležité je měřitelné a ne vše měřitelné je důležité. A v tomto ohledu se musíme podívat na e, záruku pro mladé. Hodnota naší podpory zde je e, daleko větší než počet lidí, kolik, e, kteří naleznou novou práci. Jde o to dát mladým lidem dovednosti, zajistit jim prosperitu, posílit jejich osobní vývoj a participaci ve společnosti širšího hlediska pak je potřeba zajistit, aby veškerá naše aktivita na úrovni politiky a iniciativ byla zakotvená ve stávajícím politickém kontextu a aby naše finanční prostředky byly investovány tak, aby měly co největší dopad. Ve své zprávě Evropský eh, účetní dvůr vyjadřuje určité pochybnosti o Ehm, přímém napojení našich finančních prostředků s Evropou 2020 a jejími cíly. Děkuji za tyto poznámky a ano, vždy je možné zaměřit se na to, jak dělat věci lépe, ale jsem přesvědčena, že jak nový regulační rámec, tak, a to je možná důležitější, výsledky vyjednávání o výdajových prioritách, které jsou nastaveny v operačních programech, představují radikální změnu, co se týká harmonizace financování s politikami. Máme čtyři klíčové cíle. Zaměstnanost, vzdělávání, sociální začlenování a modernizace veřejné zprávy. Prostřednictvím těchto cílů je Evropský sociální fond tak nějak přirozeně nastaven podle cílů programu Evropa 2020. To propojení je nejevidentnější, podíváme-li se na implementaci eh, specifických doporučení pro členské státy, takzvané CSR ve všech členských státech v podstatě veškeré finanční prostředky ESF na období 2014 až 2020 je určeno na podporu implementace právě CSR. Například co se týká fungování eh, eh, služeb pro zaměstnání, eh, učňovského a jiného odborného školení a inkluzi marginalizovaných komunit, například Romů. Polsku je to 75% výdajů, eh, na Slovensku a ve Slovensku je to 90% a v České republice je to zhruba 80%. To vše by mělo výrazně posílit dopad Evropského sociálního fondu na klíčové cíle v rámci Evropy 2020. Jsem přesvědčena, že díky novému monitorovacímu a reportingovému aranžmá budeme mít možnost tento efekt lépe demonstrovat. Již brzy obdržíte detailnější eh, informace v rámci zprávy podle článku 16, která představuje výsledky vyjednávání, co se týká partnerských dohod a programů. Je potřeba zachovat si strategické zaměření na Evropu 2020, ale nedávný vývoj nám ukazuje, že regulační rámec musí rovněž poskytovat dostatečnou flexibilitu pro přizpůsobení se náhlým prioritám. Eh, jasným příkladem toho je uprchlická krize. Bez ohledu na jakousi inherentní rigiditu, která má poskytovat investiční strategii pro celé sedmileté období, jsme podnikli rozhodné kroky, které zajistí, aby naše prostředky, včetně prostředků CSF, e mohly být nasazeny za tím účelem, aby reagovali na nové potřeby, které se objevily v tomto kontextu už v září, 25. září, jsem se já sama setkala se zástupci ESF eh, e a eh, správních orgánů FED a s nimi jsem to diskutovala. A vypracovali jsme obsáhlé pokyny, kde popisujeme, jak lze tyto finanční prostředky použít pro boj s uprchlickou krizí, například tím, že budeme podporovat odborné vzdělávání, přístup zdravotnických a sociálních služeb, anebo dokonce i kampaní proti diskriminaci na říjnovém zasedání Rady EPSCO, tedy Rady pro zaměstnání a sociální věci, proběhla neformální debata u oběda, kde jsem rovněž vyzvala ministry pro zaměstnanost a sociální věci, aby mobilizovali dostupné prostředky adekvátním způsobem, aniž by ohrozili naše priority, které byly identifikovány již předtím, než uprchlická krize začala. Když zohledníme potřebu posilovat naše aktivitu za, za účelem řešení nepředvídaných událostí a měnících se potřeb, jsem přesvědčena, že určitá rigidita v našem právním rámci si asi zaslouží naši pozornost v rámci e, přeskumu v polovině období víceletého finančního rámce na konci roku 2016. Na závěr mi dovolte e, říci několik věcí o dodržování pravidel. Podíváme se na naše výsledky a chybovost 3,7%, eh, mohu se na to dívat ze dvou různých úhlů pohledu. Na jednu stranu jsem ráda, že bez ohledu na fakt, že se eh, bavíme o konci finančního období, kdy členské státy jsou obvykle motivovány zrychlovat čerpání financí, je chybovost stále v souladu s tím, co bylo pozorováno v předchozích letech. Na druhou stranu, eh, chybovost je poměrně vysoká a nemůžeme, být, nemůžeme s ní být naprosto spokojeni. Mohu vás ujistit, že evropský rozpočet je plně chráněn. Jak víte, v rámci víceletého finančního systému se implementují korekce, které snižují reziduální rizikovost pod úroveň materiality. Za období pěti let finanční korekce v ESF představují 2,8 každoročních plateb. Co se týká chybovosti jako takové, jsem přesvědčena, že jediný způsob, jak ji snížit pod prahovou hodnotu 2% eh, výročním za to, je dosáhnout skutečné strukturální změny v tom, jakým způsobem se ESF implementuje. Eh, klíčové slovo přitom zde je posunout se směrem od reálných směrem za zjednodušenými náklady. My jsme vám právě představili zprávu, která detailně popisuje, jak na tom jsme a jak bychom na tom chtěli být, abych tak řekla, v té oblasti zjednodušené, eh, zjednodušených nákladů a tím pádem o tom teď, myslím, mluvit nemusím. Dámy a pánové, na základě eh, průzkumu mezi zodpovědnými orgány v členských státech se momentálně odhaduje, že užívání zjednodušených nákladů na období 2014 až 2020 je zhruba 35 z těch tedy stávajících 7 za období 2007 až 2013. Proto je jasné, že je potřeba více eh, závazku, více snahy, zejména v některých členských státech, aby byl plně využit potenciál zjednodušených nákladů a aby se tyto státy přiblížily k tomu cíli dosažení 50% do konce roku 2017. Tím bychom zajistili velké výhody jednak co do regularity, ale co je asi důležitější také co do zvýšené výkonnosti a snížených administrativních, snížené administrativní zátěže. Nadcházející přeskum v polovině období víceletého finančního rámce pak představuje další příležitost se v této oblasti dále posunout a já jsem připravena zasadit se o dosažení tohoto cíle. Jsem přesvědčena, že mohu počítat i s vaší podporou. Na úplný závěr mi dovolte říci, paní předsedkyně, že si myslím, že zažíváme skutečnou změnu zaměření od pouze plnění pravidel na výkonnost. A to mě velmi těší. Ne proto, že plnění pravidel je důležité, nebo že by nebylo důležité, pardon, právě naopak ale je potřeba to vnímat pouze jako nutný předpoklad pro dosažení našeho konečného cíle, a to je využívání veřejných prostředků tak, aby měli maximální pozitivní dopad na společně dohodnuté cíle politiky. Byť tedy jsme tento cíl zatím nesplnili. Plně jsem přesvědčena, že jsme na správné cestě a děkuji vám za pozornost. Ja. Vielen Dank für Děkuji, děkuji vám za vaši prezentaci a také za váš náhled na věc. A v tuto chvíli máme slovo paní kolegyně Labajové a prosím, máte slovo Martina. Děkuji, děkuji mnohokrát paní předsedkyně, milá paní komisařko, milá paní Ivanova, pane generální řediteli, milí kolegové, milé kolegyně. O čem chci hovořit v prvním první řadě chci, abychom zastávali trošičku konstruktivnější přístup. Musíme se podívat na přidanou hodnotu a nesmíme se zaměřovat pouze a jedině na chybovost. Samozřejmě potřebujeme ale také tady zajistit souhlad a to všichni víme, že dodržování pravidel je velmi důležité. Ráda bych poděkovala paní komisařce za to, že zdůraznila ve svém projevu právě výsledky a také eh, v podstatě, že je velmi důležité podívat se také na výkonnost. Děkuji také za odpovědi, které jsme obdrželi v písemné formě. My jsme se samozřejmě na ně podívali a e, rozhodně se k některým z těch odpovědí ještě později vrátím. Děkuji také Evropskému účetnímu dvoru, děkuji paní Ivanově, protože ona e, hovořila právě o všech těch záležitostech, které závisí nebo vychází z výkonnosti nebo z výkonu a jsem si jistá, že tato výměna názorů, ke které právě došlo, není poslední výměnou názorů tohoto tohoto druhu. Tudíž když se tedy podíváme na ty záležitosti týkající se výkonnosti, tak tady dva nejdůležitější ukazatele v této oblasti ve vašem portfoliu je míra nezaměstnanosti a také počet vytvořených pracovních eh, míst či zachovaných eh, pracovních míst. Vy jste zmínila velmi zajímavá čísla. Vy jste hovořila, že v období 2007 až 2013 8,8 eh, milionů lidí, kteří se účastnili programu ESF, získali nové pracovní místo právě díky programu ESF. Hovořili jste také o tom, že více jak 300 tisíc eh, lidí eh, se eh, jak se, se stali nezávislými, to znamená, že získali své pracovní nezávislé místo a poté také 50 tisíc startupů bylo uh, Eh, podpořena z ESF. A já se ptám, do jaké míry jsou tyto údaje udržitelné. Jsou to opravdu spolehlivé výsledky? Jsou to výsledky, ze kterých můžeme vycházet také pro období 2014 až 2020? Myslíte si, že je tomu tak? Dále otázka. Ty doporučení, ta doporučení, která jsou specifická pro jednotlivé země, eh, odrážejí také snahy jednotlivých států při dosahování cílu 2020. Chci vědět také, jak bude pokračovat dál reporting. Právě u CSR bude také tato, toto zpravování, či tyto zprávy budou podrobnější. Chci se zeptat také, kolik zemí a které země vykazují jaksi ještě stále největší problémy v oblasti jaksi souladu těch nově, eh, nových pracovních míst a potřeb eh, trhu. A toto je velmi důležité, protože musíme se podívat také na tyto, eh, na tyto země, protože nechceme pouze ukazovat na někoho ukazováčkem, mhm. ale eh, chceme se podívat na ty problémy. A dále, co se týče míry absorpce pro poslední programové období, protože podle eh, informací z roku 2014 víme, že tady existují určité nedostatky právě u klíčových záležitostí týkající se kontrolních systémů. 438 právě máme z toho posledního období. A tady máme v 11 členských státech eh, problémy právě v oblasti kontrolních systémů a také nápravy. A proto se ptám, proč ještě tato situace je stále taková? Eh, kdy se konečně tato kontrola ukončí nebo kdy už budeme mít to údaje kompletní. V období, eh, v programovém období 2007-2013 tady máme dodatečné platby pro více, jak si v sumě, která přesahuje jednu miliardu euro a jsou to programy, u kterých došlo k přerušení a či pozastavení, proto se chci zeptat, proč. Tady v jedné z té odpovědi si čteme, že tady ke konci období způsobilosti země musí udělat všechno pro to, aby zajistili co nejvyšší míru absorpce. A já se ptám, zdali komise si je jistá, že tyto země, o kterých hovoříme, opravdu udělali všechno pro to, aby navýšili do maximální možné výše právě tuto míru absorpce. Či je to pouze přání komise. A teď se vrátím ještě k e, míře chybovosti. Samozřejmě, že v oblasti právě zaměstnanosti a sociálních záležitostí hovoříme o míře chybovosti 3,7 Nicméně my všichni jsme si četli zprávu EUD a víme, že tato míra chybovosti mohla být daleko nižší, pokud by země byly bývaly využili všechny informace, které měly k dispozici. A to už jsme milionkrát od EUD slyšeli. A toto je zpráva, kterou posloucháme v podstatě každý rok a je to tedy neustále opakující se problém, o kterém hovoříme v tomto výboře. A proč se ptám, proč se tedy ta situace nelepší? Co dělá komise proto, aby se ta situace zlepšila, aby se alokování prostředků zlepšilo? Tudíž já si myslím, že to je v každém případě úkol, kterého se musíme zhostit a o kterém musíme hovořit. A co se týče iniciativy pro zaměstnávání mladých lidí. Děkuji, že jste to zmínila. My víme, že co se týče účasti, 110 tisíc eh, mladých lidí se účastnilo těchto aktivit v roce 2013. 1,3 miliard je již alokováno eh, na programy Institu. A to jsou výsledky pro rok 2014, ale jsou to i jaksi omezené výsledky. Ale víme, že ty odhady komise byly jiné. To znamená, že tady se předpokládalo, že eh, ty alokované sumy budou jinou. jiné. Víme, že eh, prostředky, které jsou určeny na předfinancování pro roku 2015, eh, byly navýšeny je vlastně díky tomu, že tedy to předfinancování se navýšilo o 30%. A já chci vědět, do jaké míry tedy, nebo jakým způsobem může komise v tuto chvíli eh, tyto aktivity zhodnotit. Došlo opravdu ke snížení nezaměstnanosti mezi mladými lidmi, či jak to hodnotíte celkově? Ráda bych ještě eh, zmínila, že je velmi důležité, že Evropský účetní dvůr zdůrazňuje otázky zjednodušování a zjednodušování také v oblasti plateb. Děkuji za ten dokument, který jsme obdrželi a byla bych ráda, kdybyste možná řekla něco víc o svých, eh, o vašich plánech, které se týkají právě těch možností zjednodušených plateb, hlavně v souvislosti s ESF. Ale chci se zeptat, v období 2007-2013 E, tyto možnosti zjednodušených plateb také vykazovaly určitá rizika pro příjemce. To znamená, že se chci zeptat, jakým způsobem tedy tato rizika budou snížena a jakým způsobem budou také snižována i nadále v, nad, v dalším e, finančním období. A také velmi konkrétně se ptám, proč Bulharsko-Maďarska Lotyšsko a Slovensko státy, kteří, které se nechtějí tohoto účastnit. Proč nechtějí tuto možnost využít? V čem ten problém spočívá? A také se ptám eh, Evropského účetního dvora stejně jako komise, když se podíváme na ty písemné odpovědi komise na eh, otázku 1819, která se týká právě partnerských dohod, tak to vypadá, že komise nesouhlasí s Evropským účetním dvorem, který zastává to stanovisko, že nové partnerské dohody nedostatečně odráží cíle EU 2020. Tudíž já bych byla velmi ráda, aby se k tomu vyjádřily obě dvě instituce, aby vyjádřili, jaký tedy jaké stanovisko zastávají právě v této otázce a zdali tady opravdu dochází k odrážení eh, těchto cílů pro eh, Evropskou unii 2020. Co se týče finančních nástrojů, v roce 2014 se, se hovořilo o 53 finančních nástrojích, které byly určeny hlavně pro malé a střední podniky. Tady hovoříme Hovoříme o více jak 16 tisících malých a středních podnicích, které měly možnost tyto finanční nástroje využít. A e, z toho já mám opravdu velkou radost. Nicméně ptám se, jaké podmínky musí členské státy splnit pro to, aby mohly využít e, tyto nástroje a jakým způsobem se to tady bude pokrývat toto vákuum, co se týče zodpovědnosti. A já eh, jsem také velmi ráda, nebo očekávám, že Evropská komise bude chtít eh, prostředky pro tyto finanční nástroje navýšit. A samozřejmě také očekávám, že Evropský účetní dvůr e, bude tedy pokračovat v těch horizontálních kontrolách. A možná ještě poslední otázka, stejně jak vy jste to již zmínila, paní komisářko. Musíme samozřejmě se dále držet současného politického kontextu a musíme také na něj e, reagovat. Takže asi e, teď zmíním jedno velmi citlivé téma a jde samozřejmě o otázku

uprchlíků. Vy jste řekla, že tady existuje možnost využít strukturální fondy, vidíš, mobilizovat tyto strukturální fondy právě v rámci této eh, uprchlické krize. Tyto prostředky by byly využity na klíčové infrastruktury jako bydlení, by byly, byly by využity také na jazykové kurzy a tak dále. Nicméně my víme, že v podstatě máme pouze čtyři fondy, které mohou pomoci členským státům. Jde o ERDF, ESF, FEAT a jde také o AMIF, to znamená Fond pro azyl a migraci. To jsou ty čtyři fondy, které v tuto chvíli máme k dispozici. Nicméně víme, že ERDF a ESF jsou fondy, které byly založeny s, jiným cí, s jinými cíly či za jinými účely. A proto se chci zeptat, zda si myslíte, že tyto fondy jsou opravdu vhodnými fondy, které by měly být využívány právě pro řešení této eh, uprchlické krize a jakým způsobem by tedy měly postupovat členské státy. Takže to byla moje poslední otázka a samozřejmě se těším na názory také všech dalších eh, kolegů. Já si samozřejmě vše zapíši, co, se, co, co zde zazní a pokusím se to zapracovat do svého dokumentu. Tudíž již předem vám děkuji za vaše eh, odpovědi. Děkuji, paní komisařko, máte slovo a poté ještě zástupců Evropského účetního dvora. Dank u wel, eh, voorzitter. Dank u wel, mevrouw de rapporteur. Uh, Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Eh, děkuji také paní zpravodajce. Odpovím holandsky. Takže k první otázce. Jak eh, kontrolujeme informace, které dostáváme prostřednictvím členských zemí a které o nich máme? Děláme to všechny prostředky, jednak překontrolujeme všechny dosie, účetnictví, účetnické dokumenty a výkazy. Pokud je to ale nutné, tak provádíme i kontroly na místě. Takže potom vlastně děláme kontrolu kontroly. Takto se snažíme zaručit, že ta první kontrola není výlučná a že opravdu máme spolehlivé výsledky a tam, kde je to potřeba, tak také děláme korektury. Pokud e, nastanou strukturní problémy, tak se snažíme řešit s členskými zeměmi, snažíme se je informovat a pomoci jim tak, aby dosáhli zlepšení. Co se týče konkrétních doporučení pro jednotlivé země, tam je zřejmé, že máme napojení mezi prostředky a těmito doporučími. Tam jsou samozřejmě podmínky, které se s tím pojí. Eh, nejprve to tedy vlastně můžeme překontrolovat od roku 2016, protože to je termín, kdy členské státy musí začít naplňovat ty předběžné podmínky. Pokud je nenaplní, tak na to zareagujeme, zase proběhne korektura ve zprávách pro země potom společně s kolegy přeskoumáme, zda je ještě nějaký prostor pro nakládání s finančními prostředky, protože tam vlastně jde o to, aby se přeskoumalo, zda proběhly reformy. Není to původně zamýšlené proto, abychom dělali rozpočtovou kontrolu pro využívání evropských fondů, protože proto jsou jiné nástroje. V minulém roce eh, komise rozhodla, ty CSR, eh, vlastně společně takhle odsouhlasit s těmi nejvíce společnými problémy. A ty problémy, které se tedy upoz, na které se upozorňuje v těch um, zprávách pro konkrétní země, jde samozřejmě o to, aby byly vyřešeny. Co se týče kompetencí, předtím, než předkládáme nějaké připomínky členských zemím, tak je samozřejmě dobré vypracovat si nějaký pořad jednání. My tady máme celou řadu iniciativ, které můžeme u těch kompetencí dělat. Samozřejmě tady jde třeba o vzdělávání, další vzdělávání, to je pravomoc členských zemí. My to můžeme třeba koordinovat, spolupracovat, poskytovat rady, to všechno děláme. V našem pracovním programu pro rok 2016 eh, je takzvaná Skills Agenda, která eh, je tam tedy rozplánovaná, vlastně tam eh, my teď to právě připravujeme a jde o to, abychom se podívali na to, jak my z evropské úrovně můžeme udělat něco pro to, aby lidé měli či nabili více kompetencí, aby byli kvalifikovanější v průběhu svého života Samozřejmě se to pojí také s eh, celoživotním vzděláváním. Jde také o to dobře eh, zanalizovat potřeby pracovního trhu. A eh, tady jde také o spolupráci se vzdělávacími institucemi, takže je relevantní, aby i my jsme používali více prostředků než do posud. Co třeba můžeme dosáhnout analýzami big data, souvislosti také s pracovním trhem. Co se týče eh, certifikátů, těch povolení, eh, proto je také potřeba určitých kvalifikací. Tyto certifikáty musí být transparentní i přeshraničně, musí být eh, prostě jasné na první pohled, jaké mají lidé dovednosti. Ke čtvrté otázce. nedostatečné kontroly, o tom jste hovořila, u e, národních orgánů. A tam máme nejrůznější opatření, abychom to zlepšili. Víte, že v novém programu také máme nová opatření. Ku příkladu, když všechno neprobíhá regulérně, tak probíhá čistá korekce. To znamená, členské státy, které ty prostředky potom nemůžou, pokud to nemůžou využít pro jiný eh, program, kde nejsou chyby. Pak jsou ještě jiné nástroje, které zase mají za cíl lépe kontrolovat eh, národní orgány. Teď ještě přemýšlím, jaké nástroje tam jsou. Jak už jsem říkala, ty audity auditů, kontroly kontrol, to bychom také měli zlepšit přímo na místě. Tam se budou tedy kontrolovat dosie, které nám byly poskytnuty. Takže přesně tohle mě ještě teď napadá. Požádáme také o to, aby politická zodpovědnost, aby ji národní orgány prostřednictvím těch prohlášení, které podávají. To znamená, že tam bude tedy nějaké politické prohlášení, že národní orgány převzaly zodpovědnost. Potom o vstřebávání, o absorpci fondů. Kromě eh, operačních programů, eh, tam eh, jsem si tedy dělala poznámky. Teď se v tom snažím zorganizovat. Jde tedy o ty pozastavené operační programy. Co se týče o těchto programů, tady máme výhrady asi u 36 a u 15 zase byly ty výhrady vzaty zpět, protože tam eh, byly nějaké záruky na vnitrostátních orgánů co se týče údajů. Takže máme 16 programů, které jsou pozastaveny, tři programy, tam už máme nějaké eh, dopisy a potom máme ještě tři vymáhání a tedy 16 předběžně pozastavených programů. Vy jste chtěla ještě vědět něco o té absorpci, nakolik tedy se provádí tyto operační programy pro roky 2007 až 2013. Tam se ukazují dobré výsledky, jsme na dobré cestě, takže platby členským zemím, tam je 87% celkových převodů Eh, to bylo tedy v říjnu 2015 a vycházíme z toho, že 90% bude dosaženo v roce 2016 a 15 členských zemí eh, hlásilo eh, tedy, že už absorbovali 90% prostředků, procent prostředků. Pak máme Chorvatsko, Rumunsko, ehm, Slovensko, Maltu, tam u Chorvatska 66%, Rumunsko 62%, Španělsko 65 a Malta 78 Stejně tak i Slovensko 78 Do 31. března 2017 mají tedy eh, členské zemi ještě čas dokončit to. Takže jak je možné tohle všechno optimalizovat. Máme, eh, eh, ustanovili jsme osm takzvaných task force, které mají za účel dosáhnout lepšího provádění, abychom také zabránili tomu, že potom na konci toho časového období bude nějaké riziko. Také jde samozřejmě o to lépe využívat pomoc, aby se zvýšila eh, vstřebávací absorpční kapacita členských zemí. Věnujeme se takové, také tomu, zda postupy pro řídící orgány by mohly být zlepšeny. Klademe si také otázky, zda, je tedy, eh, zda jsou dostatečné lidské zdroje na straně členských zemí, tak aby naplnili tyto důležité povinnosti je také velmi důležité mít výměnu ohledně nejlepších postupech, to si členské země musí vyměňovat, tam jde také, tam existuje také nadnárodní eh, síť SF, eh, což je určitě dobré prostředí pro výměnu těchto nejlepších postupů mezi členskými zeměmi. míra chybovosti. Ja, ja oké, okay, ik, kan hier, ik kon sorry, mijn eigen geschrift weer moeilijk lezen. Omlouvám se, já jsem to teď ani po sobě nemohla přečíst. Takže co děláme proto, abychom snížili míru chybovosti ve členských zemích, samozřejmě na ochranu rozpočtu. Tam jsou zcela konkrétní opatření, která zavádíme. Eh, jsou tedy rozšířené pokyny pro členské země, abychom zlepšili způsob um, fungování řídicích orgánů. Poskytli jsme třeba členským zemím příklady eh, dobré praxe, například eh, v oblasti zadávání veřejných zakázek. ale potom také úplně konkrétní modely na podporu. Máme třeba semináře pro budování dovedností a kapacit. Eh, máme nástroje pro um, hodnocení rizika a rachné. Tady vlastně jde o to, aby členské státy si sami mohly vyhodnotit riziko, aby sami stanovili slabá místa, tak aby mohli ty chyby sami napravit. Proto tedy máme semináře a školení. Pak máme tématické přeskumy, eh, různé přeskumy pro management, tak aby eh, opravdu jsme to mohli zacíleně potom eh, zlepšovat. Znamená, jak je tedy možné eliminovat tyhle chyby a nedostatky. Vlastně samozřejmě potom v tom období do roku 2020 tam máme více možností v nařízení, je tam více nástrojů k dispozici, i co se týče čistých oprav, které potom můžeme využívat trošku jako nátlakové prostředky pro to, aby se ty prostředky lépe využívaly. A potom je tam také zjednodušená nákladová možnost prostě aby vznikalo méně chyb v členských zemích. Ještě poslední otázka ohledně toho, co děláme pro snížení nezaměstnanosti mladých lidí. To je jedna z našich priorit. Poslední údaje Eurostat je zveřejnil zrovna včera. Nezaměstnanost mladých lidí klesla z 21,7% na 20%. To je tedy v průběhu minulého roku, to jsou čísla pro, Evrop, pro EU 28 a potom 23 na 22,3, to je eh, pro země eurozóny. Před měsícem jsem si vyžádala objektivní čísla a tam tedy vlastně jde o období z poloviny 2013 až 2015. Tam je asi jeden milion méně eh, mladých eh, nezaměstnaných lidí. Co se týče EU15, tam je půl milionu. To jsme tedy dosáhli do roku 2015. Eh, takže určitě vítáme to, že klesá nezaměstnanost mladých lidí protože mladí lidé potřebují perspektivy do budoucna, potřebujeme mladé lidi na pracovním trhu, potřebujeme dynamický pracovní trh a e, proto, aby se někdo mohl vyvíjet na pracovním trhu, tak samozřejmě nejprve musí na něm vůbec získat e, místo. Co čeká dál? Zase jde o správné využívání prostředků, eh, také o politickém, politickou vůli vůbec, abychom eh, zase se snažili nadále eliminovat nezaměstnanost mladých lidí. Máme například Youth Employment Initiative, to je 2014 až 2020. Už máme 12,7, které jsou plánovány pro, ty, pro toto plánovací období co se týče přímé účasti mladých lidí na pracovním trhu a potom nepřímo prostřednictvím vzdělávacích institucí, modernizace pracovních trhů. A tady vlastně zase je 26 milionů z ESF, které jsou plánovány pro období 2014 až 2020. Takže ta iniciativa pro zaměstnanost mladých Tam jistě víte, že už proběhlo eh, předfinancování. Děkuji tedy parlamentu za dobrou spolupráci. Ehm, bylo potřeba změnit zákony, to jsme vlastně mohli tedy udělat rychle, ale jenom díky tomu, že i rada a komise se, eh, tedy rada a parlament se za to zasadili. Eh, tady vlastně tedy hovořím o miliardě eur, které byly vyplaceny regionům, které Eh, jsou způsobilé pro tuto podporu. Samozřejmě také jde o to rychleji eh, nastartovat jednotlivé projekty, protože to právě ve členských zemích bylo eh, problémovým místem, zejména tedy v regionech, kde je potřeba nejvíce podpory pro mladé lidi a jejich zaměstnanost. Tam právě tedy existovaly problémy a právě díky to, této předběžné platbě jsme to mohli s, napravit a teď vlastně tyhle ty programy i projekty už běží. Mm-hmm na konci roku zase uvidíme, jak budou vypadat konkrétní výsledky. Členské země nám ještě musí předat konkrétní čísla a zase příštím roce rádi o tom podáme zprávu. Co se tedy týče té iniciativy, tam jde zase vlastně o podávání zpráv, které je přís, přísné. Je tam samozřejmě eh, například to, že do určitého stanoveného termínu musí být splaceno tedy 50 předfinancování. Co se týče politických doporučení, tak asi víte, že máme záruku pro mladé lidi, kde vlastně členské státy převzaly doporučení, co se týče eh, takové nabídky, udělat to v období čtyř měsíců po dokončení školy. Takže to znamená, musí vlastně dostat tyto lidé nějakou nabídku eh, pracovní, buď ehm, po dokončení školy nebo po, školy nebo po té, co přijdou o pracovní místo. To se potom tedy aktivně přeskoumává a v roce 2016 prostřednictvím eh, záruky pro mladé a právě té iniciativy pro mladé potom zase více už budeme vědět, eh, můžeme k tomu potom říci více, protože budeme mít všechny údaje za rok 2015. Eh, potom předpokládáme tedy, že vypracujeme zprávu a v té zprávě potom samozřejmě zase budou e, informace pro e, přepracování e, FR. Tak, abychom mohli dosáhnout pozitivního pokroku 20 mladých, to znamená, každý pátý mladý člověk hledá pracovní místo. To je příliš mnoho, to si Evropa nemůže dovolit to e, společnost nemůže unést a tolerovat. Takže musíme pokračovat v práci a jsem ráda, že už jsme dosáhli pokroku, což je přece jen relevantní. E, ta možnost zjednodušených nákladů, to je velmi důležitý nástroj, já bych opravdu byla ráda, kdyby se to hodně používalo v následujícím eh, období. Eh, vlastně zatím byla vyčerpána na 7 ehm, Členské státy si nebyly, nebyly zatím dobře obeznámeny s tímto systémem. Teď už mají určité zkušenosti a ty, eh, kteří to vyzkoušeli, tedy ví, že to dobře funguje, že to opravdu dělá, ehm, že to opravdu mm, má svůj smysl. A jsou země, kde se to zatím ale nevyužívá, pak jsou třeba země, kde se to využíváme dobře, až na 60%, to je například tedy Itálie. A v tuto chvíli máme 35%, co se týče využívání toho, této možnosti, to je velký pokrok. Ale říkám, jsme ještě na začátku plánovacích období, plánovacího období eh, tedy 2014 až 2020, takže tam možnosti ještě jsou a my tedy opravdu vyzýváme členské země k tomu, aby se o tom informovali, eh, eh, organizujeme k tomu semináře, workshopy a podobně a já přece jenom doufám, že uzavřeme tuhle tu propast mezi těmi 35% a tím 7% využíváním. Věřím tedy, že eh, přesvědčíme eh, ještě řadu dalších členských zemí, aby využívali této zjednodušené možnosti. Ještě k otázce finančních nástrojů. V dalším období to ještě můžeme tedy uplatňovat lépe. Vlastně v období do roku 2013 jsme měli 49 finančních nástrojů, které jsme podpořili z ESF a tam šlo zejména tedy o pomoc pro mikropodniky, nejmenší podniky a tam to vlastně vypadá tak, že 35 tisíc lidí, eh, jsme, tady mohli jsme podpořit 35 tisíc lidí propočty ukazují, že 23 tisíc pracovních míst eh, bylo vytvořeno ve startupech. Zase v tom období do roku 2020 si myslíme, že můžeme tento nástroj využít ještě lépe, protože už máme vylepšený rámec pro jeho využívání. Naším záměrem tedy je, že máme více prostředků pro tento, že budeme mít více prostředků pro tento mechanismus. V Evropském sociálním fondu jde o to, že prostřednictvím jedné miliardy eur eh, podpoříme eh, lidi v 12 členských zemích, takže to je dvakrát toho tolik, než jsme měli do posud. Nejprve jsme měli sedm členských zemí, teď máme 12 členských zemích, kde se používají nebo mohou používat tyhle finanční nástroje. Potom ještě jedna otázka. K dohodám o partnerství a o všeobecné politice tomu připravujeme konkrétní dokument. Vím, že to je důležité. Říkala jsem to už na začátek. Potřebujeme dostatečné prostředky pro to, abychom dosáhli cílů, abychom eh, dělali politiku tak, aby členské státy, které se o to zasazují, že tam tedy opravdu budou dobře využity eh, prostředky a že se to vyhodnotí v článku 16, se to předpokládá, eh, tedy v článku 16 nařízení. My k tomu vypracujeme zprávu. Teď eh, v prosinci se tomu budeme věnovat, už tedy jsme k tomu mnohé připravili a už je jasné, že se více investuje do toho, abychom podpořili politické cíle. Je to tedy navýšení oproti předchozímu období, předchozímu programovacímu období. Máme tedy lepší, zacílenější provádění tyhle programy se taky samozřejmě pojí s politickými cíly. Můžeme také říci, moment prosím. Ja, we zien ook toch wel, en dat is ook niet onbelangrijk, dat de eh, middelen. Je důležité, že eh, dostupné prostředky slouží také k tomu, abychom dosáhli strukturních reform ve členských zemích. O tom tedy hovoříme v CSR v rámci evropského semestru. Tady v podstatě jde o podnikatelské prostředí, <clears throat> to také v rámci EFSI a používají se prostředky a to je také důležité, pro zlepšení eh, administrativních kapacit. Nicméně tohle všechno najdete v té zprávě, kterou tedy předpokládáme, že předložíme za dva týdny. Ještě otázka k MKB. There Il y avait une question, mais je Oui, the refugees is the last one. The closure of the old programs. Mm. Yeah, okay. On the refugees, yeah, uh, on the refugees. Eh, pardon, omlouvám se. Takže k uh, uprchlíkům. Co se týče problematiky uprchlíků, říkala jste, že členské státy bychom možná měli přimět k tomu, aby tyhle prostředky používali. My samozřejmě vyzýváme členské státy k tomu, aby používali všechno, co mohou, aby dosáhli cílů fondu, aby tedy eh, realizovali politické cíle. A když se podíváme na cíle Evropského sociálního fondu, tak eh, tam jde také o eh, vzdělávání, zapojení do pracovního trhu, zapojení do společnosti, začlenění. Tyhle všechny prostředky tedy můžeme používat proto, abychom dosáhli eh, abychom to řešili i v souvislosti s uprchlíku, co se týče třeba také jejich ubytování. Ve chvíli, kdy mají přístup na pracovní trh, tak samozřejmě musíme využívat všechny možné prostředky i pro uprchlíky. Konkrétní program či plánování, pokud něco takového existuje, tak ehm, jsme požádali členské státy, aby zajistili, že ty cílové skupiny, které e, původně tedy byly prioritní, tím nebudou trpět či nebudou tím ohroženy. Ale samozřejmě to, co zbyde navíc, bude k dispozici pro um, uprchlíky. Ale tam, kde se to nějak e, přepracovává, restrukturalizuje, tak jsme udělali nabídku vlastně i příslušným ministrům že potom vlastně někdy rychle se dá předložit programy, které se potom dají rychle schválit. Členské státy mohou opravdu udělat mnohé zprostředky z ESF, e co se tedy týče eh, toho sociálního fondu, tak samozřejmě tady eh, jde o vzdělávání. A u těch dalších bodů podle příslušných, tedy samozřejmě vnitrostátních pravidel, potom mají eh, ty uprchlíci eh, stanoven přístup na pracovní trh. A zase jde tady vlastně eh, o to, kdy si uprchlíci požádali žádost o mezinárodní ochranu. A vlastně jde i o pokrytí materiál, základních materiálních potřeb, hmotných potřeb. A prostředky pro to, aby bylo možné tuto ochranu poskytovat. Ještě otázka k ukončování starých programů. My tady máme ještě vlastně otevřený dosie mezi lety 2006 a 2006. Tady vlastně jde o Itálii, Sicílie, Kalábrie, Bozen, Tohle to jsou tedy ty regiony, které to ještě nedokončily. My se tedy spolu s Itálií snažíme pracovat na tom, aby se to dokončilo, ale ještě stále je tam nedostatečná dohoda o úrovni finančních oprav. Předpokládáme tedy, že eh, ta, eh, ty finanční opravy proběhnou, ale teď tedy hovoříme o tom, jak to udělat co nejlépe. Takže, paní zpravodajko, věřím, že jsem zodpověděla všechny vaše otázky a že jsem na nic nezapomněla. Pokud se bude takto pokračovat, tak eh, asi se nebudeme, nebudeme schopni držet našeho programu a nedokončíme toto zasedání. Paní Ivanová. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Já tady budu se snažit být co nejstručnější. Paní Labajová nás poprosila, abychom se vyjádřili k propojení tedy cílů Evropa 2020 a těch partnerských dohod. Já si myslím, že to je velmi důležitá otázka, kterou jste zmínila a proto si Myslím, že v kapitole 3 ve druhé části najdeme odpovědi na vaši otázku. Tady jsou výsledky pro evropský rozpočet. My jsme již viděli určité snahy, v rámci níž šlo právě o to sladění našich snah eh, s cíly 2020. Tady máme příklady některých členských států u kterých to bylo velmi těžké, či u kterých bylo velmi těžké najít, jak se to propojení těch tematických cílů s hlavními cíly programu. Tady máme několik příkladů. A toto je tady velmi stručně za sebe, co bych mohla říct, nicméně chci ještě přidat to, že my máme ještě velmi detailně propracovanou zprávu, která vyjde příští rok a která se právě týká partnerských dohod, takže tam jistě najdete další odpovědi. A co se týče finančních nástrojů, tak chci pouze znovu potvrdit, že já jsem, já budu tedy osobně zodpovědnou za tuto zprávu, která se bude týkat finančních nástrojů, tudíž doufám, že vám budeme moci představit další daleko detailnější a podrobnější analýzu k této otázce. Děkuji ještě předtím, než dám slovo panu kolegovi Celerovi, tak bych rád eh, da zde přivítala delegaci Marockého parlamentu, takže je zde také vedoucí rozpočtového výboru Marockého království. Vítáme vás zde mezi námi a přejeme vám samozřejmě mnoho úspěchů. jste samozřejmě vítáni všichni. Děkujeme moc krát a jsme velmi rádi, že jste za námi přijeli na toto jednání. Tak, prosím, pane Celere, kolego. Děkuji, děkuji, děkuji paní předsedkyně. Děkuji také Evropskému účetnímu dvoru, děkuji také paní komisařce za zprávy a za informace týkající se absolutoria, děkuji za va, všechny vaše odpovědi. Nicméně bych se rád ještě rád podíval tedy na ten seznam plateb, který jsme obdrželi a tady máme, jak si před financováním máme tady předběžné platby, protože tady ty rozdíly jsou opravdu zcela zásadní mezi jednotlivými členskými státy a já bych se na ně rád podíval. Ano, Chorvatsko 65%, tak tady jsou ještě určitě zmírňující podmínky, protože to je jaksi velmi nový členský stát, ale ty, ostatní státy jsou součástí Evropské unie již velmi dlouho. Jsou to ty i členské státy, které přistoupily do EU před 8-10 lety a ti, jak si v, té, eh, v tom přechodném období eh, obdrželi velmi mnoho podpory právě na toto přechodné období, na personální náklady a tak dále, tak, aby se mohli připravit na postupy a procesy, které jsou součástí našeho AKI, hlavně v, sou, v souvislosti tedy s velkými programy, které se týkají strukturálních eh, fondů. A nechápu, jak je možné, že některé sousední státy mají takové eh, rozdíly. Například Rumunsko 2 až 60 74%, Španělsko, Portugalsko 95%. A tady jsou ta čísla vypovídající říkají, že my stále vydáváme peníze na určité období, které v podstatě už mělo být u konce před dvěma lety. A já se ptám, proč tady tady máme eh, tady to pravidlo M plus 2 či další pravidla, protože vy jste, paní komisařko, říkala, že tady budeme čekat do března roku 2017, to znamená, že my stále platíme eh, pro, na období, které už dávno mělo být ukončeno. Tudíž tady hovoříme o období, ve kterém vlastně už začalo to nové období. E, v odpovědi ze 24. listopadu, kterou jsme obdrželi od komisy, se hovoří o 92%, co se týče příjmu operačních programů právě těchto států. A v tuto chvíli tady máme zase další velkou zemi, která již po desetiletí je součástí EU a je to Španělsko a tady máme v podstatě tu možnost nebo toho, vlastně to ukončení tohoto období operačních programů až na konci tohoto roku. To přece ještě neznamená, že můžeme začít jak se s novou prací, protože teď je to všechno daleko složitější. Je třeba ten program připravit, najít partnery a tak dále. To všechno může trvat klidně jeden rok a tím se dostáváme na konec roku 2016, tudíž bych tady měl na samotné provádění programu pouhé dva, tři roky v podstatě. Tudíž tady v podstatě vzniká opět ta hrozba či to riziko, že na konci dalšího rozpočtového období budeme zase ve stejné situaci. Tudíž já si myslím, že tady bychom se měli ještě jednou tady nad tím vším zamyslet protože v příštím eh, roce budeme provádět přeskum eh, v polovině rozpočtového období, tedy v polovině toho víceletého finančního eh, rámce a to bude jaksi kontrola, která bude prováděna u všech fondů, včetně tedy ESF a dalších fondů, prostě abychom viděli, jsou-li ty prostředky vynakládány efektivním, účinným a výkonným způsobem. Členské státy mohou opravdu eh, získat velmi mnoho díky prostředkům ESF. Nicméně tady je otázka, tady vyvstává otázka flexibility. Do jaké míry jsou členské státy flexibilní? Ale ještě bych přešel k Fondu pro globalizaci, protože tady u něj komise říká, že provádění implementace jedné žádosti až tedy do samotného konce. V rámci tohoto fondu trvá 24 eh, měsíců, tudíž dva roky. Co se týče těch plateb a ukončení u uzavření všech tady plateb může trvat až 28 týdnů. Zároveň se ale říká, že v roce 2014 pro, za, tady hovoříme o více jak 28 tisících Eh, eh, zaměstnanců, kteří přišli tady o zaměstnání, tak to jsou v podstatě lidé, kteří podali určitou žádost, eh, kteří podali nějakou žádost v rámci tohoto fondu pro globalizaci. Poté ale hovoříme tedy o těch opatřeních, která byla přijata v rámci tohoto fondu a tady v podstatě hovoříme vlastně v podstatě o jedné třetině těchto žadatelů z těch 28 tisíc, kteří se rozhodli nakonec vydat se zcela jinou cestou. Tudíž eh, já tady extrémně vysokou flexibilitu nevidím. Tudíž si myslím, že možná otázka otázka zaměstnanosti či politika zaměstnanosti by možná mohla být zohledňována eh, trošičku více v rámci ESF když ani jaksi dva roky po konci tohoto rozpočtového období nebylo dosaženo těch eh, kýžených výsledků. A co se týče provádění eh, doporučení, která jsou specifická pro jednotlivé země, tak já si myslím, že tady je třeba ještě jednou zdůraznit otázku Eh, integrace eh, Romů. Protože v minulosti jsme viděli, že právě země původu, tudíž země, ve kterých je velký počet eh, romských obyvatel, tak to byly země, které si žádaly velké sumy právě z těchto programů, nicméně vidíme, že ta integrace, eh, že v oblasti integrace se nepokročilo tak, eh, jak bychom si eh, byli přáli. A ze svého rodného města z Berlína mohu sám říci, že právě u nás je čím dál tím více Eh, Romů, kteří jaksi právě přichází z těchto, ze svých zemí eh, původu. Tudíž eh, ta zátěž je opravdu přenesena na nás a já si myslím, že je tedy tady třeba se podívat ještě jednou na ta doporučení, která jsou specifická, specifická doporučení pro jednotlivé země a pokud si ty země o tyto prostředky požádají a dostanou je, tak musíme také zajistit, aby byly tyto prostředky využity na integraci. A v tuto chvíli chvíli se si myslím, že bude lepší, když skončím, abych předal slovo také dalším, aby se ostatní dostali ke slovu. Děkuji. Kolega Pirinský, prosím za SAD. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se také rád přidal k díkům směrem k Evropské komisi i k Evropskému účetnímu dvoru. Děkuji paní Inovanově za to, že nám přinesla takovou velmi zajímavou prezentaci. Děkuji také za odpovědi, které jsme obdrželi písemně. Mám tři velmi krátké otázky a možná poté ještě některé obecnější otázky. První otázka se týká té informace, kterou jsme obdrželi, že 300 tisíc lidí obdrželo podporu z ESF a díky tomu se stali jaksi samostatně výdělečně činnými. A já si chci zeptat, do jaké míry tedy tito noví podnikatelé jsou úspěšní, protože tady hovoříme jaksi už o e, opatření, která byla přijata před rokem, to znamená, kolik z nich je stále ještě e, e, samostatně výdělečně činnými a kolik dalších lidí se do této iniciativy eh, připojilo. Dále, co se týče těch zjednodušených eh, nákladů protože v minulém rozpočtovém období eh, členské státy využívaly tyto možnosti dosti omezeně právě z důvodu eh, právní nejistoty a také z důvodu nedostatečných pokynů a pravidel. A já bych se rád zeptal, jaká opatření byla přijata pro to, aby existoval jednotný set eh, pravidel, která by měla být využívána pro období 2014 a 2020. A třetí otázka má co dočení s se spoluprácí s eh, Evropskou investiční bankou, protože banka oznámila, že v roce 2013-2014 investovala daleko více do projektů, které se, eh, týká, které se týkaly právě kvalifikace, vzdělávání a pracovního trhu. A toto jsou také prostředky, které měly pomoci právě iniciativě pro zaměstnávání mladých. A největší suma, která byla investována právě Evropskou investiční bankou, takže šla hlavně do Španělska, Portugalska, eh, Řecka a Itálie. A já chci vědět, jakým způsobem Evropská komise koordinuje a kontroluje tyto programy. Eh, schromažďujete informace, analyzujete, jakým způsobem tyto investice EIB eh, e přispívají k dosahování cílů Evropské Evropa 2020 a e, teď možná ještě taková obecnější připomínka či otázka. E, paní komisařko, to má co dočinění s tím, co jste říkala vy, že je třeba se také potýkat s novými výzvami. V tuto chvíli hovořím o e, uprchlické otázce, hovořila se také o spolupráci evropské, e, či hovořila se o otázce pracovního trhu a zaměstnanosti v EU. Ale to všechno, jak se má co dočiní, také s e, obecnější mobilitou či celkovou mobilitou pracovních sil v rámci EU což je samozřejmě jedna ze čtyř základních svobod, to znamená svoboda pohybu v rámci EU. A vy, když jste hovořila o uprchlické otázce, chci se zeptat, zamýšlíte se v souvislosti s touto otázkou také nad otázkami této základní svobody, to znamená nad otázkou Eh, mobility. A pan Čarnecký, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám já budu opravdu velmi, velmi stručný. Eh, mám velmi stručnou otázku, ale v první řadě bych rád eh, pogratuloval naš, naší bývalé člence, paní komisařce. Děkuji jí také za skvělou prezentaci a a děkuji tedy naší bývalé člence, paní Ivanově, tedy současné zástupkyni EUD. Já se chci zeptat na eh, Fond pro globalizaci, to znamená, že navazuje na pana Celera. Chci vědět, co dělá komise proto, aby řádně monitorovala aplikaci tohoto eh, fondu. To znamená, jakým způsobem bojujete proti zneužívání prostředků. Když se podíváme v podstatě na tyto eh, seznamy žadatelů, tak vidíme zde velmi mnoho velkých společností a podniků, které obdržely peníze. A já se ptám, jakým způsobem tedy provádíte monitoring, jakým způsobem provádíte kontrolu. To je velmi krátká otázka pro vás, paní komisařko. Já jsem se také zapsala na seznam eh, řečníků, protože já jsem právě ve zprávě generálního ředitelství viděla, že máme tady už 35 eh, v podstatě případů OLAFu, 37 eh, právě probíhajících vyšetřování a já, když jsem se to všechno eh, spočítala, tak jsem vlastně viděla, že těch eh, případů musí být více, protože já samozřejmě čtu tisk a v tisku jsem zaznamenala zprávy o dalších případech ve Španělsku a v dalších eh, státech. Jak je to možné, že pouze 16 států se účastní Arachne? Jak je to možné, že pouze 16 členských států a co děláte pro to, aby se Mm, Arachné e, účastnilo více států, teď hovoříme v tuto o 22 státech. Co se týče financování ESF, tak tady v roce 2014 došlo k velkému jak se, e, k snížení a e, v podstatě tady hovoříme o 89% pro rok 2015. Já chci vědět, jak to financování bude tedy vypadat, co, pro, co budete chtít dělat. A dále, co se týče míry chybovosti. Paní kolegyně Ivanová eh, hovořila o 1,9 až 5,6 míry v chybovosti. Tady ale jsme také eh, zmiňovali 2,8 až 4 a e, také hovoříme jaksi o navýšení 0, od 0,9 V podstatě jsou tady nesrovnalosti v míře chybovosti, která byla zmíněna e, v průběhu našeho jednání. To znamená, jakým způsobem mohlo k tomuto rozdílu dojít, nebo jak dochází, nebo jak provádíte výpočty této míry chybovosti. Jak je možné, že ty rozdíly jsou tak velké, paní komisařko? Dank u voorzitter. Uh, voorzitter, op de vragen... Děkuji vám, paní předsedkyně. K otázce pana Celera tolik. Vy jste eh, sám vyjmenoval ty platby a jak dochází k tomu, že je tady takové spoždění. Protože v členských státech se věci neprovádějí řádně. Vzhledem zejména k nedostatkům správních kapacit, často vzhledem k tomu, že není dostatek kvalitních projektů, protože byly programy spuštěny pozdě, anebo protože se mění administrátoři v členských státech. Ptal jste se konkrétně na Španělsko, v čem jsou problémy a jak zde věci vypadají. K tomu vám mohu říci, když se tady dívám do svých podkladů, že zde máme 22 programů, které byly pozastaveny a teď jich tam zbývá ještě sedm, takže něčeho jsme zde dosáhli a lze konstatovat, že snaha španělská a naše snaha se Španělskem přináší výsledky. Problémy ve Španělsku vznikají problémy kvůli příliš komplexní organizaci a kvůli příliš slabé kontrole, kvůli příliš slabým auditům. Nicméně komise společně se Španělskem na tomto pracuje, máme několik možností, Španělsku eh, radíme a snažíme se najít způsob, jak by Španělsko mohlo zvýšit svou administrativní kapacitu a lépe využívat ty jednoduché platební možnosti je fakt, že u těch zjednodušených plateb je Španělsko momentálně mezi těmi, kteří začínají tyto možnosti využívat nejlépe. Co se týká konkrétních neuzavřených programů, těch je ještě 15, ale předpokládáme, že do konce roku to bude vše vyřešeno. Pro Španělsko tím pádem můžeme konstatovat dobrý pokrok. Teď, Fond pro přizpůsobení se globalizaci. Ano, zde je problém kvůli příliš zdlouhavým procedurám. Průměrně to skutečně trvá 28 týdnů. A je to velmi složitý proces, tedy až do chvíle, než se uvolní peníze. Existují různé paralelní procesy, což vede k tomu, že prostředky jsou k dispozici skutečně až na poslední chvíli. Myslím si, že se musíme zaměřit na to, zda bychom tento složitý proces nemohli nějak zjednodušit, anebo alespoň nějakým způsobem zkrátit. To by byl ten správný rámec, v jakém o tomto hovořit a v rámci víceletého finančního rámce se tím budeme zabývat. Tematika Romů. Padla otázka, zda bychom prostředky na lepší integraci Romů nemohli dát eh, do těch států, kam Romové ve finále míří. No svým způsobem ano. Existují členské státy, které přijímají Romy a které tím pádem mohou využívat prostředky z ESF. Konec konců ty prostředky jsou určeny na podporu těchto komunit. Takže možné to je a sáhnout do prostředku ESF lze. Bohužel nemám dost času, abych tuto tematiku rozvedla, ale v stávajícím programu máme ještě novou možnost, že tedy eh, ta cílová skupina se rozděluje přesně podle jaksi lokality a nejenom, že by se řešilo, že znevýhodněná komunita je nějaká komunita jako celek. Myslím si, že tento detailnější přístup nám umožní um, řešit věci lépe. K panu Pirinskému vy jste byl zpravodajem pro platformu proti černé práci. K tomu bych vám chtěla poděkovat. Chci vám poděkovat za tuto iniciativu. No a k vašim otázkám. Prostředky z ESF eh, pro osoby samostatně výdělečně činné známe, jak jsme úspěšní, neznáme, nevíme. U iniciativy pro mladé máme mnoho indikátorů a můžeme se podívat i na to, co se děje třeba 6 měsíců poté. Ovšem u malých a středních podniků a využívání prostředků ESF a jiných nástrojů bohužel tyto indikátory nemáme. I my máme své hranice. Nicméně, když dostávají jednotlivci nebo malé podniky nějaký úvěr, tak je to potřeba jedně přivítat, protože malé a střední podniky vytváří až 80 veškerých pracovních míst a je potřeba je podporovat. Proto jsem ráda, že ESF je podporuje. Pak zde padla otázka na zjednodušení pravidel ESF. My máme jedna pravidla pro všechny fondy, kde se stanovují základní požadavky a e, ten celý ten proces je poměrně jednoduchý. Máme zvláštní nařízení pro ESF, které také musí vést k zjednodušování. Je potřeba podporovat ten zjednodušený platební režim, abychom dosáhli toho cíle 50 Doufáme, že členské státy a regiony se silněji zasadí o splnění tohoto cíle. V oblasti zjednodušování ESF je také důležité, abychom se podívali na, to, na ten takzvaný gold plating v členských státech. Máme podmínky pro využívání evropských prostředků, se kterými všichni souhlasí, pak jsou různé partnerské dohody, ale členské státy jaksi si na to nasazují ještě něco navíc a tím se to celé zkomplikovává, spožďuje a členské státy jsou velice často eh, přesvědčeny o těch svých dodatečných podmínkách, pak najednou si to rozmyslí a zkrátka ta celá situace je dosti nepřehledná. Eh, Evropská investiční banka, s tou jsme pravidelně v kontaktu, to je samozřejmé. Konec konců dostala od nás mandát zlepšit oblast mikrofinancování. Zkušeností v oblasti mikrofinancování má Evropská investiční banka daleko více než my, má také zkušenosti s financováním malých a velmi malých podniků. My jsme přesvědčeni, že spolupráce s EIB je zlepšením procesu a vede ke zlepšení výsledku, protože nám umožňuje optimálně využívat finanční prostředky. Já se v blízké době setkám s jedním zástupcem EIB a budeme se bavit přesně o tomto. Jsem si jistá, že ještě na celou problematiku v naší práci navážeme mobilita a jak to vypadá s uprchlíky, to je další otázka. Zde se musíme přidržovat zákonu. Jak víte, uprchlíci, eh, kteří požádali o mezinárodní ochranu, nemohou říci, líbí se mi víc v té zemi nebo v oné zemi. Jsou zkrátka registrováni a pak jsou buď nějakým způsobem rozděleni nebo ne do jednotlivých členských států. A tam, kam budou přiděleni, tak eh, tam musí zůstat. Není to tak, že by od prvního dne měli uprchlíci stejná práva jako ostatní evropští občané. Nemohou požívat všech svobod, jaké mají evropští občané, že tedy se, si vyberou, kde budou pracovat, že si najdou práci třeba v nějakém jiném státu a pak se tam přestěhují. Taková práva uprchlíci jistě dostanou, ale nikoli od prvního dne. Tak, k panu Čarneckému. Vaše otázky, jako vždy, e, jsou velice záludné. Ptal jste se na dohled z naší strany Já si myslím, že jsem se k té problematice už vyjadřovala, když jsem odpovídala panu Zellerovi. Když se podíváte, jak ten program probíhá, tak vidíme, že ty programy se využívají dobře, ale trvá to celé moc dlouho. Zkrátka, ta, to přílišné trvání je ten největší problém. Je potřeba najít možnosti lepší zprávy, jak rychleji dosahovat výsledku. K paní Gressle. Máte pravdu. Ten instrument, který jste zmínila, má řešit rizika v členských státech. Má nám pomáhat ta rizika lépe rozpoznávat. A v 15 členských státech je to tak, že se rozhodli tento nástroj používat. Ale ten nástroj byl nabídnut 26 z 28 členským státům, takže 26 z 28 už o tom vědí, dva je ještě potřeba informovat. Ty dva státy jsou, eh, tedy dva státy, konkrétně Německo a Lucembursko, oznámili, že arachne používat nebudou, protože mají pocit, že mají už vlastní lepší mechanismy na prevenci rizika ale jiné členské státy se zdá tento nástroj zajímá a budou ho používat. No a teď k tomu odstupu. E, v roce 2014 u plateb, e, když dovolíte, vyjmenovala bych vám pár čísel. V roce 2014 jsme měli velký problém, na to si jistě všichni dobře pamatujeme. Byla zde velká platební nouze. E, v roce 2015 jsme to trochu dohnali a všechny splatné platby byly v roce 2015 e, splaceny. A v roce 2015 konstatujeme, že došlo k zlepšení, co se týká e, objemu nesplacených faktur nebo očekávaných nesplacených faktur je to zhruba za 3,7 milionu k, ke konci roku 2015. 2,5 milionu pardon, miliard, opravuje se paní komisařka. To jsou ty splatné faktury a většina z nich tedy většina z těchto eh, peněz, která byla podána, na, eh, kde byly ty žádosti podány až ke konci roku, budou vyplaceny v prvních měsících 2016. Co se týká těch splatných plateb, které byly podány včas, eh, tam nám chybí nějakých 400 milionů euro a těch 400 milionů budeme převádět do příštího roku. Samozřejmě platby podle našich priorit půjdou platby eh, do takových států, které jsou státy, jak se říká, programové, to znamená do Řecka a na Kypr. Pak budeme platit v programech, kde došlo k nějakému přerušení, No a třetí priorita, tam se pak budeme řídit chronologicky. Jinými slovy, budeme splácet závazky podle toho, jak nám byly doručeny podklady a dodržíme to 60-denní období. No a co se týká roku 2016, tam jsme přesvědčeni, že budeme mít dost prostředků tak, abychom eh, doplatili ty nedostatky z roku 2015 a v roce 2016 by už nám žádné prodlevy v platbách vznikat neměly. Tolik, tolik tedy král. Chybovost. Hovořili jsme hodně o výkonnosti. Výsledky jsou sice pěkné, ale chybovost je také důležitá věc. Prostředky je potřeba využívat řádně. Jak jsme řekli už na začátku mandátu, i mé služby budou dbát toho, aby nedocházelo k riziku a když už bude hrozit, že k němu dojde, abychom byli varováni, abychom proti němu něco udělali. Ehm, chybovost v letošním roce v porovnání s předchozím rokem je o něco vyšší, ale pozitivně hodnotíme to, že jsme stále pod globální chybovostí kvotou, která je pro, celá, pro celou komisi 4,4%. Podíváte-li se na chybovost v posledních letech, uvidíte, že děláme každoročně pokroky mezi lety 2006 a 2008 pro fond soudržnosti. E, to bylo zvlášť patrné co se týká naší celkové chybovosti, já vím, že paní předsedkyně ráda říká, že chybovost je jaksi snímek v daném okamžiku, že se eh, o to člověk rád opírá. A já vás mohu ujistit o tom, že využíváme všechny nástroje v rámci našeho generálního ředitelství, abychom chybovost snižovali. Máme ještě určité oblasti, kde máme vysokou chybovost, eh, protože jsme svým způsobem odvislí od toho, co nám dodají dohledové orgány v členských státech. Ale my provádíme sami vlastní přeskum a velice často dochází k tomu, že část té chybovosti je následně opravena a já si myslím, že podle stejného systému bychom i letos byli pod tou dvouprocentní hranicí. Děkuji. Eh, ještě by zde byly žádosti o pár otázek, ale už nemáme bohužel čas, takže mi eh, dovolte, vám pošleme písemně několik otázek a poprosíme vás předem o odpovědi. Děkuji. Ehm, chce paní Ivanova z účetního dvora ještě promluvit? Ano, chci jenom poděkovat za skvělou rozpravu a chci poděkovat komisi, to je vše. Děkujeme. Takže na závěr dostává slovo ještě paní zpravodajka. Eh, děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Díky za tuto výměnu názoru. Myslím si, že jsme se dotkli všech těch věcí, které budou muset být součástí absolutoria. Eh, bohužel se budeme muset k některým otázkám vrátit protože budu od komise potřebovat poněkud detailnější odpovědi, vzhledem k tomu, že pro absolutorium přece jenom potřebujeme více informací. Ehm, vy se zaměřujete na ty velké věci. V oblasti třeba té výkonnosti jsem se vás ptala na pracovní místa a na KPI, klíčové výkonnostní indikátory, zda jsou spolehlivé a udržitelné protože jsou to klíčové indikátory a zaslouží si větší pozornost. K tomu jste eh, mi neodpověděli. Co se týká pozdržení a přerušení programu v některých členských státech, já potřebuji znát tak konkrétní opatření. Vy hovoříte o konkrétních opatřeních, já potřebuji vědět, která to tedy jsou. Jsou některé členské státy, které odmítají používat tyto nástroje. Je potřeba, abychom zjistili, proč to odmítají a co s nimi budeme dělat. Co budeme dělat s těmi státy, kde jsou evidentně tedy větší potíže? Opět, je potřeba to rozvést. Za další, to, ty zjednodušené eh, nákladování. To bude také potřeba rozvést. Budeme muset zjistit, jaká jsou rizika pro příjemce a jakým způsobem se ta rizika v novém finančním období řeší. Jak už jsem řekla, jsou některé země, které tuto možnost nechtějí využívat. Opět se musíme ptát, proč to tak je a co s tím můžeme dělat. A nakonec, těším se na, vaši, na, na vaše předběžné hodnocení um, o iniciativě pro mladé. Vy jste zmínili, že do konce roku nám pošlete nějaký dokument, který budeme potřebovat, protože ten bude pro udělení absolutoria zásadní. A e, prosím, až vám pošleme seznam otázek, prosím o co nejdetailnější, odpovědi a děkuji za rozpravu. Ano, e, děkuji, my si stanovíme termín, aby všichni kolegové, kteří ještě mají otázky, měli příležitost ty otázky e, poslat. Také to budou otázky k tomu dotazníku. Předem děkujeme za odpovědi. A tím jsme u konce tohoto bodu. Díky, paní komisařko, že jste přišli. Samozřejmě uprchlíci, romové, mladí, to budou pro nás témata i do budoucna, protože jsou to otázky spojené s penězmi. Dostáváme se k bodu 8 na pořadu jednání, tedy zvláštní zpráva 14 2015 účetního dvora, tedy eh, investiční nástroj AKP, přidává hodnotu. Spravodajem je Klaus Heiner Lehne, kterého srdečně vítám zpět v parlamentu. Dám mu rovnou slovo, aby představil tuto zprávu. Děkuji. Paní předsedkyně, děkuji vám všem za pozvání na výboru, na výbor KONT. U této zprávy vlastně jde o to, že jsme vyhověli žádosti vašeho výboru, abychom eh, vypracovali tuto zprávu. Tento fond eh, se financuje z, čl, eh, z Evropské investiční banky a také z prostředků členských zemích. Takže nespadá pod přeska, přeskum DAS účetního dvora tady vlastně jakékoliv zpětné toky se můžou uplatňovat. V minulých deseti letech eh, tady vlastně šlo o více než 5 miliard eur, které byly poskytnuty eh, rozvojovým projektům. Tady v podstatě jde o eh, úvěrové položky, financování infrastruktury a projektů. Eh, my jsme přeskoumali 20 projektů, které znamenají 35 pro rok 2011 až 2014. To jsou tedy smlouvy, které byly podepsány mezi těmito lety. Tento audit byl vlastně původně eh, vypracován eh, na základě speciální zprávy. Tady vlastně to byl takový pilotní projekt dvora je to tedy speciální zpráva, to znamená, že se zaměřujeme na konkrétní eh, oblast, konkrétní téma a také máme jasné časové omezení. V podstatě tenkrát v tom pilotním projektě šlo o otázku, je podpora tohoto fondu koherentní s podporou rozvoje a také umožňuje to dostupnost k dlouhodobému financování a má nějaký katalický eh, eh, efekt katalyzátoru. My jsme mohli eh, tyto otázky pozitivně zodpovědět. Ukazuje se, že investiční nástroj je koherentní s rozvojovou politikou. My sice tady máme ty kreditní úvěrové položky, které poskytujeme finančním zprostředkovatelům a které potom zase to potom předávají dále Ehm, ukazuje se také, že ty úvěry, ty kredity dosahují ty, kteří opravdu potřebují ehm, tu podporu. Potom tady jde vlastně samozřejmě o ty infrastrukturní politiky, které by měly, eh, infrastrukturní projekty, které by měly být v souladu s cíly politiky. My tady máme 13 bodů. Eh, úvěrové položky umožňují dlouhodobé financování kde vlastně bankovní úvěry by eh, mohly jednoduše zasáhnout dále. Eh, potom, když se to financuje prostřednictvím eh, daných měn, tak samozřejmě do toho ještě vstupuje problém ehm, směných kurzů. A pro řadu podniků to vůbec má smysl v případě tedy, tedy v souvislosti s eh, úrokovými mírami, které podle toho musí být nastaveny tak, aby to vedlo samozřejmě k nějakým ziskům. A za třetí, na základě eh, propočtu jsme zjistili, že to má pákový efekt, takže je možné přilákat další investice. Hmm neměli jsme dost údajů, které by nám umožnily jasně propočítat, jak ty investice by vypadaly bez zapojení EIB. Ale už teď můžu říci, že u těch konkrétních otázek, které jsme měli u těch final beneficiaries konečných příjemců, tam bylo vždycky opakováno, že bez doplňujícího financování ze strany EIB ty eh, příslušné investice by nebyly možné. My jsme tedy působili v Keni a v Ugandě, tam se ukázalo konkrétní provádění. Já jsem sám se účastnil mise do Ugandy, kde jsem spolu s auditory navštívil malé střední podniky, které tedy mě, měly prostředky či profitovaly z tohoto financování. Můj celkový dojem byl dobrý. Dvůr vyjádřil dva doporučení které vlastně i EIB akceptovala. Jednak chceme zlepšit transparentnost pro konečné příjemce, to jsou většinou malé a střední podniky. Ty musíme ale upozornit na to, že získávají prostředky, finanční prostředky z tohoto nástroje. Také ty malé a střední podniky by měly více než doposud eh, profitovat z technické pomoci, o jejíž eh, vlastně možnosti jim ti finanční zprostředkovatelé nic neříkají. Já teď jsem k dispozici pro vaše otázky a upozorňuji na tom, že také tým leader je pan Mástrom, který je zde se mnou a také rád detailně zodpoví na vaše otázky. Takže děkuji za pozornost. Ja, vielen Dank, wie immer, wie immer. Děkuji, to bylo velmi jasné. Spravodajem je Bart Stas, takže já mu hned dávám slovo. Um, ik, eh, ik wil de heer Lene danken voor, uh, voor het geleverde werk. Děkuji paní předsedkyně a děkuji panu Lénemu za práci, kterou odvedl on i jeho tým. Tahle výjimečná zpráva poukazuje na dobrou spolupráci mezi naším výborem v parlamentu a účetním dvorem. E, byl vyprac, tato zpráva byla tedy vypracována na naši žádost. A samozřejmě je to také důležité pro um, bilanci EIB. Eh, e tady ve zprávě nalezáme řadu eh, pozitivních věcí. To je potřeba také zdůraznit. Je tady vlastně koherentnost s rozvojovou politikou, vlastně tady jde propojení, o propojení také spolupráce mezi EIB a komisí. Eh, pan Lene také hovořil o výběru projektů Eh, které byly pozitivní. Eh, tohle je vlastně tedy první zpráva svého typu. Je to, jak on říkal sám, pilotní projekt. Eh, vlastně to proběhlo, mm, řekněme, ve velmi omezeném časovém rámci. A dobře to dopadlo. Já minulý týden jsem hovořil s panem Lénem ve Štrasburku a mm, pokud jsem tomu rozuměl dobře, Účetní dvůr nyní plánuje to celé ještě trošku rozpracovat a e, lépe vypracovat e, metodu pro e, tuto zprávu. Takže má tenhle nástroj přidanou hodnotu. Pan Lene jasně říká, že ano. Ačkoliv metoda vlastně to nemohla stoprocentně prokázat, protože říkal, že tedy navštívil projekty v Ugandě, kde vlast, na vlastní oči viděl, jak vypadají. Já jsem měl pocit, že to bylo na letišti, jestli se nepletu. Eh, tak eh, vlastně eh, došlo k tomuto projektu třeba jenom díky tomu, že máme tenhle nástroj, což je určitě dobré. Ovšem tyhle nástroje ještě musí být vyvinuty lépe, proto mám takový návrh. Ono samozřejmě Eh, nejde pouze o to, abychom se zaměřovali eh, pouze na efektivitu a hospodářství. Musíme myslet také na životní prostředí a etiku. Eh, ono to není jednoduché, ale určitě to stojí za snahu. Jinak souhlasím s doporučeními účetního dvora a chtěl bych říci komisí, že by bylo dobré, kdyby to bylo eh, zapracováno do legislativních návrhů a potom, eh, kdybychom se o tom pobavili vlastně při um, připravování nového mandátu EIB. I v rámci dohody z kotonů v mém pracovním dokumentu, ve svém pracovním dokumentu také hovořím o nové realitě. V Paříži teď probíhá eh, konference COP21, Před několika měsíci se eh, stanovily udržitelné cíle OSN, takže si zase musíme zamyslet nad tím, jak tento nástroj pro AKP a vlastně celá politika EIB je na, eh, k tomu napojena. Jak, jak můžeme to napojit na boj proti klimatickým změnám? Protože tady určitě musíme stanovit i priority a určitě to není něco, o čem se bude diskutovat pouze na našem výboru, ale také pro, na výboru pro, rozvojovou, eh, pro rozvoj. V tomto pracovnímu dokumentu jsem ještě hovořil o tom, že musíme říci, že tento nástroj by měl spadat pod, eh, eh, pod tedy absolutorium a jsou to tedy prostředky, které poskytují daňoví poplatníci my tedy jako rozpočtový orgán potřebujeme na to lepší vhled. Mělo by to tedy e, mít absolutorium ze strany parlamentu. A potom, co se týče tedy té dohody mezi EIB, e, účetním dvorem a komisí, e, ta by měla být obnovena. My jako parlament se musíme zasazovat o to, a měli bychom to vždycky říkat, že tedy kontrolní pravomoc účetního dvora by se měl věnovat vlastně všem eh, projektům Evropské investiční banky a všem nástrojům, které má k dispozici Evropská investiční banka a také rozvojový fond. To znamená, musíme posílit pravomoci účetního dvora v této oblasti. Eh, to by tedy byly moje pozitivní připomínky k práci účetního dvora a nyní si rád vyslechnu komentáře kolegů. Ja, vielen Dank. Děkuji. A pan, Zdechovský se přihlásil, pan Zdechovský se přihlásil o slovo, prosím. Děkuji paní předsedkyně, děkuji zpravodajovi, děkuji i panu Lénemu za zajímavou zprávu. Mě tam zaujal jeden detail, mluvil jste o pákovém efektu Eh, případných investic, které jsou na tento, na tento program navázány. Můžete něco říct více o pákovém efektu, který akceleruje investice, odkud ty investice jdou, kdo tam ty investice dál přináší a tak dále. Jestli byste víc se mohl právě o této části, kterou jste zmínil, byste se mohl více rozvést. Děkuji. A Dále paní Ajala je dalším řečníkem na mém seznamu. Děkuji, děkuji mnohokrát. Já se omlouvám, že jsem přišla pozdě, ale musela jsem se účastnit jiného zasedání. Nicméně v první řadě a také jménem paní Hoffman, která zde nemůže být, jsem chtěla poděkovat eh, Evropskému účetnímu dvoru, protože myslím si, že ta zpráva EUD je zcela jasná. Jde o velmi důležitý nástroj, který je pro nás velmi důležitý. Je to opravdu majákový nástroj, pro který je, nebo za který je třeba bojovat, protože je to nástrojem Evropské unie a v každém případě prostě ve chvíli, kdy chcete být součástí EU, prostě musíte bojovat proti eh, trestu smrti a proti mučení. A ne, Ines, Ines, ty asi hovoříš o jiné zprávě. Ne, teď hovoříme o něčem jiném. Ale ne, oni hovořili o AKP. Ne, já se omlouvám. Já já se omlouvám, spletla jsem se. Já jsem se také napsala na seznam řečníku, protože já jsem trošičku iritovaná, protože neziskové nevládní organizace na nás začaly vyvíjet tak tlak. Oxfam vydalo tiskové prohlášení. Kdo ještě jaká organizace? další dvě, tři neziskové organizace se vyjádřili velmi, velmi negativně v souvislosti s touto zprávou, protože říkají, že tady neexistuje žádné nezávislé hodnocení a říkají také, že příjemci či dopad na příjemce není zohledňovan a právě proto jsem chtěla uh, poprosit zástupce EUD, aby se také vyjádřili ke této kritice a stížnostem eh, NGOs. Eh, já jsem se k tomu nemohla vyjádřit, protože jsem se tomu tématu nevěnovala tak dopodrobná. A za druhé, eh, to je něco, co se týká teď doporučení. Já si myslím, že z práva by se možná zasloužila ještě trošičku více doporučení, protože ano, tady se hovoří o viditelnosti, viditelnosti jako první doporučení. Ano, aby aby příjemci byli lépe informováni o možnostech financování, to je v pořádku. To druhé doporučení, tomu jsem moc neporozuměla, co se zatím skrývá, to znamená, že je třeba, aby příjemci mohli mít co největší prospěch z té technické pomoci. E, o, co to je? o čem to je? Znamená to, že příjemci nevěděli, v čem ta technická e, pomoc počívá, anebo to všechno zkrachovalo někde na půl cesty. Tady bych potřebovala trošičku více informací, abych tomu porozuměla. A proč tady máme pouze dvě doporučení? Všechno ostatní je prima v pořádku, či ne? A dále bych také ráda dala slovo zástupci Evropské komise. Takže za generální ředitelství DEVKO. A ne, omlouvám se, je tady ještě pan, paní kolegyně Schmidt a pan kolega Celery. Já se omlouvám, já jsem vás neviděla. Klaudie, máš slovo. Děkuji. Já bych eh, se ráda připojila ke kolegovi. Myslím si, že do absolutoria také eh, spadají investice eh, Já si myslím, že ta zpráva je zabarvena velmi pozitivně a moje otázka je, jakým způsobem jste ty transakce, které jste přeskoumávali, vůbec vybírali a co je teďka s tím bytkem 75 co tedy je teďka s těmi zbytkovými 75% eh, eh, transakcemi to znamená, jakým způsobem se budou, jak se přeskoumat, protože to je opravdu, vypadá to trošičku jinak, protože eh, v jiných zprávách se hovoří o tom, že vlastně ten koncový spotřebitel musí být informován o tom, jakým způsobem jsou vynakládány peníze, musí být informován také komplexně o té technické pomoci, ale já chci vědět v první řadě, jakým způsobem jste vybírali tyto jednotlivé transakce, tedy těch 5%, 25% a proč jste nevybrali jiné, proč jste vybrali právě ty, které jste vybrali. Pan kolega Celer, prosím. Eh, tu debatu jsme už ve výboru pro rozvojové otázky měli. Eh, nezávislé nevládní organizace vlastně postrádají to, že v podstatě tady nejde už o klasickou pomoc v rámci rozvojové pomoci, tak jak se o ní hovořilo v rámci Evropské investiční banky. To znamená, je pravda, že tady nevládní organizace se vůbec této, těchto transakcí neúčastní, protože jde, jak si zcela jasně výhradně o bankovní eh, transakce, transakce bankovní obchody. Tudíž tady máme, eh, hovoří, hovoříme tady o určitých eh, vrácených prostředcích, které by měly být vypůjčeny právě proto, aby tento fond mohl podporovat další nové projekty. A já si myslím, že to je jeden eh, z těch, jedna z těch cest, kterou se chce banka vydat nedostatky, o kterých se zde ve zprávě hovoří, tak to mezi to samozřejmě patří transparentnost to znamená, že ve chvíli, kdy ty peníze jaksi jsou předávány bankám v těch zemích příjemců, tak se vlastně neví přesně, jakým způsobem nebo co se s těmi penězi její dali, jsou tedy poté předávány těm konečným e, příjemcům, ale e, milí přátelé, těmto problémům čelíme i tady v Evropské e, unii. Myslím si, že i tady ta kapitálová kvota by měla být e, navýšena předtím, než jak si dostanete vy tu půjčku. E, takže to je to, co vychází z té zprávy EUD, o tom hovořili i zástupci EUD a e, jsou v podstatě, je, je, to, je to zcela jasné. Samozřejmě je třeba zajistit, aby ty prostředky byly také jasně propojeny a napojeny na evropskou strategii e, rozvoje tak, aby ty údaje byly jasné, aby byly také mm, lépe hodnotitelné. A já si myslím, že je velmi důležité, aby ty informace byly co nejtransparentnější, aby v té stínové a šedé zóně bylo co nejméně. Já si myslím, že v tuto chvíli by tedy bylo vhodné, aby pohovořil pan Lene. Děkuji, děkuji, děkuji, paní předsedkyně, děkuji také všem Eh, kteří se vyjádřili. Děkuji zpravodajům, děkuji také samozřejmě za ten pracovní dokument. Myslím si, ten je celkově velmi pozitivní. Eh, hovoří se tady také o tom projektu letiště v Ugandě. Já jsem tento projekt jaksi eh, osobně zkontroloval. Tady šlo o jasnou projektovou investici. Tady ten konečný Eh, příjemce eh, jak si jasně vyjádřil své eh, potřeby a bylo jasné, že ten projekt by bez našich investic nebyl nikdy dokončen. Eh, to znamená, tam šlo v podstatě o úvěry, které pokud by, byly, jak si, pokud by to byly úvěry, které by poskytovaly místní banky, tak by vlastně to byly úvěry s tak vysokými úroky, že by tady prostě ta amortizace byla v podstatě prakticky eh, nemožné a vlastně díky jak si te, těm eh, prostředkům se EIB ty investice byly vůbec smysluplné. A kromě toho ty místně, místní úvěry v podstatě představovaly i jasné riziko. Tudíž eh, samozřejmě Samozřejmě pro mě t- tento případ jasné přidané hodnoty a jsem velmi rád, že se tady vůbec tento projekt zmídil. Dále, co se týče toho zohledňování eh, etických, ekologických a společenských aspektů, o tom jsem hovořil i posledně a upozorňoval jsem eh, na to posledně. To je samozřejmě napojeno se eh, spoustou problémů. Máme samozřejmě závazné zákonné pravidla, zákonná pravidla. Máme tady, a ta jsou jaksi měřitelná Eh, přes eh, zkoumatelná, stejně jako měřitelné ukazatele. Ale etické, eh, etické aspekty budete moci těžko změřit a nějakým způsobem vyhodnotit. To znamená, že samozřejmě eh, snažíme se, snažíme se zohledňovat, co můžeme. Já to samozřejmě dále předám svým kolegům, tudíž jistě se té otázce etických eh, aspektů, které by měly být hodnoceny, věnovat budeme. Nicméně samozřejmě otázka otázkou je, do jaké míry je budeme moci zahrnout do toho katalogu měřitelných, hodnotitelných a kontrolovatelných či eh, kontrole podléhajících aspektů. Takže to je to, co bych řekl k tomu, to, k této věci. Co se týče té eh, třístrané dohody bankou EUD a komisí, eh, tak k tomu bych mohl říct, ta spolupráce s EIB doposavat probíhala vždy opravdu bez bezproblémově. Pokud došlo k nějakým nedostatkům, tak to byly opravdu podrobnosti a ehm, my jsme vždycky kontroly mohli provádět, co se týče těch institucionálních otáz, otázek. K tomu se v tuto chvíli, jak si nemohu, jak si v tuto chvíli vyjádřit samozřejmě je jasné, že já chápu samozřejmě požadavky Evropského parlamentu a podporuji je. Co se týče kolegy Českovského, tak tady eh, ta otázka je, jakým způsobem můžeme jak si ty eh, investice zlepšit, o tom hovořil pan Zdechovský, to znamená samozřejmě my děláme všechno pro to, aby tyto investice byly co nejefektivnější. E, v tuto chvíli samozřejmě můj osobní jaksi názor ve zprávě není, ale co se týče jestli těch takzvaných revolving credits, tak e, jak si udělování těchto úvěrů. Ten, e, ty, jakým způsobem tedy zajistit, aby ty peníze opravdu eh, došly k tomu konečnému spotřebiteli. A vůbec celý tento koncept si myslím je velmi dobrým eh, konceptem a v rámci Jungrova plánu se o tom také hovořilo. Kdybyste se mě osobně zeptali, co já si o tom myslím, tak já si myslím, že tento nástroj je třeba rozšířit, by bylo třeba rozšířit, protože si myslím, že je to velmi efektivní nástroj a hlavně ve třetím eh, světě si myslím, že je to nástroj a koncept, který by mohl opravdu být velmi nápomocný a mohl by také jak si podpořit právě soukromý sektor. Co se týče otázky paní předsedkyně, co se týče tady těch tiskových zpráv eh, ze strany některých nevládních organizací, věcí. Já jsem se samozřejmě na ně také podíval. Myslím si, že eh, kolega Celer se tomu také eh, podrobně konkrétně vyjádřil. Ono to souvisí s tím, že vlastně z pohledu NGO vlastně toto eh, poskytování úvěrů, jak si probíhá bez nich, to znamená, že oni nejsou součástí celého toho procesu. Já co se týče této kritiky, tak já ji nestílím, tady prostě vycházíme z jiného výchozího bodu. Co se týče tohoto druhého financování, tak já ho považuji za smysluplné eh, financování, protože prostě probíhá na té správné úrovni a funguje, tudíž, jak jsem již říkal, já tuto kritiku nezdílím. Já si myslím, že jsme připravili velmi dobrou zprávu a také jsme ji předložili co se týče těch doporučení, proč jsou pouze dvě a ne více, no my jsme prostě nenašli víc, nenašli jsme nic víc, co bychom mohli nějakým způsobem jaksi eh, skritizovat a k čemu bychom mohli, či byli schopni jaksi připravit nějaké další doporučení. Eh, v podstatě jsme si říkali, eh, možná, možná se od nás bude očekávat více, ale ve chvíli, kdy vy předložíte pozitivní eh, výsledek a pozitivní doporučení, no tak to přece taky nemusí být špatné. Eh, tudíž já souhlasím s tím, že jsme se tedy rozhodli to takhle opravdu omezit pouze na ta dvě eh, doporučení. Takže těch 35% až 65%. Tak, jak probíhala ta, ten výběr. Prostě byl to takový křížový průřezový výběr, možná k tomu ještě řekne můj kolega, který se více zabýval tím výběrem konkrétních případů, které byly kontrolovány, co se týč, týkalo tedy toho, co říkal pan eh, Celer, tak tomu jsem se asi vyjádřil a co se týče toho výběru, tak možná, že bych ještě předal slovo kolegovi. Děkuji. Takže pan Markström. Co se týká výběru projektů, musíme zohlednit, že proběhl extenzivní přeskum v polovině období ze strany konzultantů, kterým to bylo komisí zadáno. Bylo to vydáno ve zprávě v roce 2010. A proto jsme se rozhodli eh, svůj vzorek omezit pouze na kontrakty uzavřené po tomto přeskumu jinými slovy 2011 až 2014. A v této době eh, byly všechny ty investice kontrakty zadány a proto nebylo možné hodnotit výsledky, protože tady hovoříme o dlouhodobém financování. Těch 20 vybraných projektů bylo vybráno ve spolupráci s EIB. Oni nám ten vzorek navrhli e, s příslušným jaksi geografickým i infrastrukturním spreadem, to znamená mezi jednotlivé e, položky infrastrukturní, úvěrové a takzvané equity investments. My jsme to diskutovali a pak e, pokrytí je zhruba 30 co do objemu toho celkového vzorku za období 2011 až 2014. A to je vlastně asi z mé strany všechno. Děkuji vám. Vycházím tedy z toho, že jste nevybírali pouze ty eh, nejlepší projekty EIB, že ano, že už eh, jste hodnotili i ty méně příjemné. Dobrá, tak eh, podíváme-li se eh, na toto samé v příštím období, tak doufejme, že to bude udržitelnější než ty jiné typy subvencí. Teď tedy generální ředitelství DEFCO, pan Ridolfi, kterého už známe. A ne, ne, eh, bojte se, já vám slovo vezmu, pokud budete mluvit příliš dlouho. Děkuji vám, paní předsedkyně. Jsem rád, že vás opět vidím. Konec konců od včerejška je to dlouhá doba, k dnešnímu odpolední je také ještě dlouho. Evropská komise je spokojena se závěry účetního dvora, že tedy tento investiční nástroj přidává hodnotu k rozvojové spolupráci EU. Provoz tohoto fondu je v souladu s rozvojovou spoluprací se zeměmi AKT v našich snahách úzce eh, spolupracovat s eh, Evropskou investiční bankou budeme pokračovat, abychom zajistili soudržnost s evropskými rozvojovými strategiemi, cíly a abychom zajistili komplementaritu vůči našim dalším eh, iniciativám. Jak víte, tato iniciativa cílí na konkrétní typy investic a my se v rámci grantu a jiných nástrojů musíme zaměřit i na jiné projekty, zejména tedy na ty marginálnější projekty, abychom pomohli i těm nejchudším. Včasná výměna názorů a financování operací v rámci investičního nástroje pro AKT versus financování z vlastních prostředků EIB v souladu s e, cíly evropské politiky pro daný region je přitom klíčové. Takže bez ohledu na všechno se budeme řídit eh, implementací doporučení EIB, vzhledem k tomu, že se jedná o náš přímý zájem, aby existovala tato výměna názorů, která se postupně bude zlepšovat tedy mezi komisí, eh, centrálními službami a delegacemi, tak jak to bylo ostatně i v minulosti. Tato dvě doporučení jsou velmi konkrétní a rád bych ujistil Výbor pro rozpočtovou kontrolu, že Evropská komise a konkrétně naše generální ředitelství bude úzce spolupracovat s Evropskou investiční bankou, abychom dosáhli úspěšné implementace obou těchto doporučení. Rovněž se pokusíme v kontextu investičního nástroje pro AKT provést křížovou kontrolu toho, že ta doporučení jsou zohledňována a že zároveň se EIB poskytují komentáře co do konkrétních investic eh, předložených eh, investiční radě EIB. Jak víte, my jako DEVKO jsme konzultováni u všech investic, poskytujeme písemné stanovisko eh, a poskytujeme možnosti výměny názoru. ale je důležité, aby tato výměna názoru probíhala i v rámci delegací, abychom byli plně informováni. Na závěr mi dovolte abych vás ještě jednou ujistil, tedy poslance tohoto eh, drahého výboru, že naše generální ředitelství velice pečlivě sleduje činnost tohoto investičního nástroje, protože je to nástroj klíčový pro navyšování konkrétních typů investic a zajištění jejich další udržitelnosti a budeme tyto investice podporovat i v průběhu našeho celého dialogu na politické úrovni, technické úrovni ve všech jednotlivých státech, protože každá investice probíhá v konkrétním rámci, který, je, který podporuje další investice a který zajistí, aby se investice dostaly k těm, kteří je opravdu potřebují. Děkuji. Ano, já jsem byla trošku frustrována, když jsem viděla to první doporučení, protože jsem si myslela, že ta doba je už za námi, abych tak řekla. Eh, v tom smyslu, jak je to základní, v tom smyslu, jak to hovoří o tom, co se má vlastně financovat. No nic, ale teď tady ještě pan zpravodaj. Ano, já budu velice stručný, paní předsedkyně. Eh, trošku mě překvapila eh, ta vaše poznámka. Vy víte, jak jsem proti lobbystům, ale aby tady do toho mluvil Oxfam, no nevím. Já jsem zpravodaj a rád samozřejmě vás přizvu k jakýmkoliv diskusím. Nevím, možná pan Léne má pravdu, když říká, že toto je velice specifický nástroj, Je to konkrétní nástroj velice specifického typu říkáte, že v rámci rozvojové politiky a u nových nástrojů, jako je blending a tak dále, tam říkáte správně, že by někdo mohl být nějakým způsobem vylučován, ale eh, já eh, tu negativní kritiku ze strany Oxfamu a ostatních eh, beru na vědomí a pokusíme se ji nějak zohlednit. Podíváme-li se na konkrétní kroky na základě našich doporučení, ano, můžeme to jistě přeskoumat eh, a strukturu našich dokumentů změnit. Dobrá, děkuji vám, tím jsme ukončili tento bod a půjdeme rovnou na další zvláštní zprávu, a to je tedy teď ta o eh, trestu smrti a mučení, to je zpráva číslo 9. A konkrétně podpora EU v boji proti mučení a eh, rušení trestu smrti. Opět Klaus Heinrlene to má na starosti ze účetního dvora, kterému rovnou dám slovo, aby představil tuto otázku velice důležitou pro lidská práva. Ráda bych vám sdělila, že přizváni byli i členové výboru pro lidská práva. Začneme rovnou. Kdo přijde, ten přijde. Takže pan Léne. Děkuji vám, paní předsedkyně. Zvláštní zpráva 9 2015 podpora EU proti, eh, v boji proti mučení a rušení trestu smrti jsme konstatovali toto. Za prvé, mučení je rozšířené. 58 eh, zemí má stále trest smrti a rušení trestu smrti je pro nás nadále prioritou v rámci politiky eh, lidských práv. Přeskoumávali jsme evropský nástroj EI DHR, který má bojovat proti mučení i proti trestu smrti. Tento nástroj je nejdůležitějším finančním nástrojem na podporu demokracie a lidských práv. Velká část prostředků tohoto nástroje se provádí prostřednictvím jaksi dávek pro nevládní organizace. Účetní dvůr přeskoumával využívání těchto prostředků v období 2007 až 2013. Celkový rozpočet e IDHR byl 1,1 miliardy na toto období. E, v boji proti mučení a trestu smrti e, se z tohoto předpokládá využít zhruba 100 milionů. Hovoříme o Kongu, Gruzii, Jižní Africe, Číně a Spojených státech amerických. Tam probíhá i zvláštní přeskum ten obrázek celkově je pozitivní, je tam více světla než stínu. EIDHR je důležitý prostředek pro boj proti mučení a trestu smrti a projekty v rámci něj byly prováděny, pokud my víme, řádně a včas. Přesto jsou zde některé aspekty, které můžeme dále zlepšit. Proto dvůr vydává několik doporučení. První doporučení Eh, prostředky by měly být používány více cíleně, jsou příliš rozprostřeny. Máme nějakých 183 eh, projektů, což je daleko více než v minulosti. A vezmete si-li částku 100 milionů jako celek, asi si dovedete představit, kolik peněz to bude pro jednotlivé státy. Tím pádem potřebujeme se více zaměřit na naše vlastní priority a vypracovat konkrétní lidskoprávní strategie pro jednotlivé státy. Otázka koordinace s ostatními prostředky EU by také měla být i zlepšena. Náš přeskumný tým má dojem, že kromě případu Gruzie, kde to ku podivu probíhá poměrně dobře, e, koordinace v podstatě není. E, výběr projektů je potřeba zlepšit e, a výběrové řízení podle našeho názoru není vždy dosti přísné. Je potřeba mít i konkrétní dotazníky a konkrétní směrnice, tak aby docházelo ke koherentnímu hodnocení projektu. Já vím, že to je složité, protože zejména u otázky měření porušování lidských práv je ta celá věc najednou mnohem složitější. Za čtvrté, lépe využívat možnosti zlepšování navrhovaných projektů. Žadatelé mohou být vyzváni aby podnikli určité přizpůsobení svých projektů, aby odstranili jejich slabiny. To je možnost, o které se zatím do, ne, nemluví dostatečně. Chceme zlepšit rámec měření výkonnosti a jsme přesvědčeni, že ze strany komise by takovéto kroky měly proběhnout. Logicky vzato eh, je potřeba zlepšit celkový rámec projektu EIDHR, koordinaci mezi cíly, podmínkami a tak dále. To musí být jasnější. A je potřeba více dbát na zlepšení udržitelnosti eh, těch organizací, které dostávají tyto peníze. Zejména se to týká těch místních malých nevládních organizací, které působí přímo v terénu. Některé nevládní organizace, jak jsme zjistili, musí v podstatě svou činnost ukončovat – a propouštět lidi, když skončí konkrétní projekt a tím pádem ztrácíme spoustu kompetencí a know-how. U některých podporovaných projektů je potřeba e, konkretizovat činnosti, které se musí e, eh, financovat. Různé udělování mikroúvěrů, e, občas to bývá i truhlářství, zemědělství v Kongu a tak dále. Je potřeba e, posílit samostatnost jednotlivých projektů. E, Myslím si, že to je z mé strany vše. E, těším se na otázky. Máme tady e, i tým lídra pro tuto konkrétní otázku, který také rád zodpoví případné otázky vašeho výboru. Děkuji. Pan Zdechovský je zpravodaj a má slovo. Eh, já bych chtěl, eh, děkuji paní předsedkyně, vážení kolegové, dámy a pánové. Nejdříve mi dovolte poděkovat Evropskému účetnímu dvoru za výbornou zprávu a panu mm, Lénemu za její představení i výbornou diskuzi, kterou jsme spolu mohli eh, během eh, zpracování této zprávy vést. Myslím si, že přistupuje k celé otázce velmi komplexně a jsem velmi rád, že on je právě zodpovědný za tuto zprávu, protože má náležitý nadhled a náležitou míru souvislostí. Z mého pohledu jde o nesmírně zajímavou zprávu, potrhující efektivu finančního nástroje pokrývajícího oblast lidských práv, takzvaný EIDHR již poskytuje granty občanské společnosti. Jak již pan Léne zmínil, zpráva se zabývala za prvé alokací finančních zdrojů a za druhé udrž, už udržitelností těchto výsledků. A to si myslím, že je stejně důležité jako samotná, samotná částka, která byla už opakovaně zmíněna. Ve většině bodů souhlasím s Evropským účetním dvorem. Myslím, že tým auditorů skutečně potrhli ty nejdůležitější slabiny nástroje a zároveň poukázal na úspěšné projekty, které například dokázaly vybudovat svou vnitřní strukturu tak, že se staly dlouhodobě udržitelnými. To jsou právě nástroje, které bychom měli i do budoucna jako Evropská unie podporovat. Myslím, že se podobnými nástroji jako EIDHR musíme, uh, musíme zůstat naprosto realističtí ve smyslu, co chceme dokázat. Předně dopad nástrojů uh, investujících v oblasti lidských práv bude vždy omezený, protože tento nástroj nefinancuje projekty, které by byly přímočaré, jako například stavba infrastruktury, nebo jako jsou, eh, ale jsou mnohem abstraktnější a odvislé od politické situace v dané zemi, kde budou aplikovány. Tudíž nemůžeme mít přehnané představy a přehnaná očekávání v tom smyslu, eh, co s těmito nástroji opravdu ve skutečnosti dosáhneme. Tím nechci říct, že financování v oblasti lidských práv není důležité. Právě naopak. Jsme pišní na to, že je to jedna z hlavních priorit Evropské unie i v následujících sedmi letech. Právě proto musíme být opatrní, co těmito prostředky financujeme. Financování v rámci tohoto fondu a e, za celé programové období 2007 až 2013 bylo pouze 100 milionů, 100,9 milionů e, euro, což považuji za velmi malou částku, bereme-li v potaz to, že to jsou operace po celém světě. Z mého pohledu toto není efektivní přístup což zdůrazňuji i v pracovním dokumentu. Abychom dosáhli skutečných změn, zdroje musí být soustředěny na důležité cíle v zemích, kde je politický kontext kde politický kontext skutečně dovoluje projektům, aby byly částečně úspěšné. Tady bych chtěl třeba dát jeden z příklad. Pravděpodobně se nám nepovede přesvědčit komunistickou stranu v Číně aby najednou začala ctít lidská práva tím, že zaplatíme povědomostní kampaň, ale určitě jsme schopni financovat právní pomoc těm, co čekají na trest smrti, či na znovu, otevře, eh, znovu otevření některého z velmi známých případů. Další věci, jež stojí za zmínku, je těžko je možné měřit dopad investic v oblasti lidských práv, jelikož mnoho okolností ovlivňuje výsledek, což zmínil i pan Léne. Jedním z naprosto klíčových bodů této zvláštní zprávy pro mě je fakt, že komise má k dispozici strategie jednotlivých států, které poskytují specifické analýzy stavu lidských práv i konkrétních priorit v dané oblasti. Pro mě je důležité propojit tyto zprávy, aby byly vzájemně koherentní a aby se na ně dalo případně navázat a tím došlo k úspoře finančních prostředků. Podle mého, mého přesvědčení je strategie naprosto klíčová k efektivnímu využívání těchto prostředků. Proto si myslím, že by měly být odtajněny alespoň ty, eh, jež vybí, eh, alespoň ti, eh, kteří vybírají dané projekty. Další otázkou, kterou máme, máme na komisi, tak je nízká synergie mezi EI, DHR a dalšími evropskými akcemi v, v daných oblastech. Myslím si, že je potřeba více propojit vzájemně všechny finance vydané Evropskou unii. Bohužel to pouze dokazuje to, co popisuje Evropský účetní dvůr již ve své výroční zprávě. E, že by právě ta efektivita a to, o čem jsme mluvili předtím, právě ta variabilita těch projektů mohla zlepšit efektivitu peněz, které jsou vydány tímto směrem. A na závěr mi dovolte, paní předsedkyně, abych zdůraznil jeden ve, velmi důležitý bod právě pro nás zde členy, eh, členy kontrolní komise. Neziskové organizace, které jsou příjemce těchto zdrojů, jsou často masivně závislé na financování od komise a bez tohoto financování nejsou schopny přežít což je samozřejmě tak trochu ztráta přidané hodnoty tohoto financování jelikož se tím vytrácí expertíza, kterou si tyto organizace i díky EU prostředkům dokázaly vybudovat. Nicméně, co skutečně velmi oceňuji, je, že komise nechává tyto organizace využívat prostředky například i na fundraising. Myslím tím, že tato praxe by mohla dál, se dále rozvinout tak, že skutečně organizace by mohly existovat i poté, co financování skrze EIDHR skončí. A to si myslím, že je z našeho pohledu velmi důležitý bod. Děkuji. Ja, vielen Dank. Děkuji. Jako další kolegyně Ayala Zender. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. No, já se omlouvám, že jsem byla trošičku zmatená na začátku. Eh, omlouvám se. Omlouvám se, omlouvám se, že jsem eh, vstoupila tedy do velmi zajímavé prezentace panu Lenemu na začátku. Nicméně, já v tuto chvíli chci poblahopřát či poděkovat a pogratulovat eh, panu zpravodaji za opravdu skvělou zprávu a za všechny tedy velmi důležité informace a také děkuji Evropskému účetnímu dvoru za skvělé a důležité informace. Nicméně, já nezdílím, já teď samozřejmě nevím, jaké je stanovisko Evropského účetního dvora, ale v případě právě tohoto nás nástroje, který nebo ve chvíli, když bychom chtěli podporovat evropské hodnoty, tudíž bojovat proti trestu smrti a proti mučení, tak chci říci, že právě v rámci tohoto boje máme velmi roztříštěné eh, nástroje. Nevím, možná, že by se chtělo zamyslet trošičku nad nějakou větší koncentrací eh, nástrojů ale místo toho možná, co kdybychom to všechno nějakým způsobem více schrnuli do několika méně nástrojů, které by pokrývaly všechno. To znamená, nicméně, já si myslím, že každá malá nevládní organizace, každý advokát, i v tom nejzapomenutějším koutku světa je pro nás velmi důležitý. Proto, proto i tato roztříštěnost by vlastně pro ty tato roztříštěnost má smysl, protože tito lidé eh, pracují v režimech, který, které jsou opravdu velmi kruté, i když samozřejmě, říkal pan eh, Zdechovský, těžko budeme bojovat s eh, komunistickou stranou Číny, ale možná právě i tyto malé akce, tyto malé kampaně, tyto malé organizace v různých koutcích světa mohou opravdu být velmi smysluplné. Nicméně toto všechno si myslím není není dostatečné. Není to dostatečné proto, abychom eh, opravdu ten boj dotáhli až do konce, protože my potřebujeme, stejně jak říkal eh, pan Cechovský, tady máme před sebou opravdu dlouhou tráť. Musíme ještě ujít opravdu velký kousek cesty, to znamená, musíme udělat všechno pro to, aby ty dopady byly globálnější. Proto my pokud mohu tady hovořit za nás, my si myslíme, že je důležité, aby naše iniciativy, ať už jsou rozstříštěné či ne, aby pokrývaly opravdu co největší geografickou uh, oblast Ehm, myslím si, že je velmi důležité, aby i v následujících letech, to teda byla jedna z našich eh, priorit, eh, opravdu si myslím, že je tedy třeba podporovat eh, tyto aktivity, protože vidíme, jakým způsobem v tuto chvíli působí organizace jako třeba Boko Haram a proto Evropská unie musí musí, musí se držet právě těchto dvou základních aspektů, to znamená, musí se držet té snahy Eh, zakázat či vymítit trest smrti a udělat všechno proti tomu, aby nedocházelo eh, k případům eh, mučení, což je něco, co v tomto světě ještě stále existuje a je to jeden z těch nástrojů, který velmi jasně samozřejmě jde proti základním demokratickým hodnotám a děkuji panu Zdechovskému za jeho stravu a za pozitivní přístup k této otázce. Děkuji. Nächste auf der Rednerliste ist die Nyní eh, na řečnickém seznamu je paní eh, Šulín, prosím. Čaválka, zachvála. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já také děkuji pánům eh, Lenemu i Zdechovskému za velmi dobré zprávy. Také děkuji za to, že jste vyjádřili své osobní stanovisko k této věci. Hovoříme tady tedy o zprávě ke zrušení trestu smrti a mučení. Když se podíváme do, budu- do minulosti, co už bylo učiněno a co ještě je potřeba učinit, tak EIDHR jako finanční nástroj, který poskytuje podporu i nevládním organizacím, to je obrovsky důležitý nástroj ale myslím si, že nestačí. Co se týče tedy těch částek, které jsou eh, k dispozici pro to, abychom docílili opravdových změn. Pouze pokud tuhle částku navýšíme v rozpočtu, budeme moci věci zlepšit. Ovšem to není jediný, jediná cesta ke zlepšení. Musíme se zaměřit i na ty samotné projekty, jejich kvalitu. Co se týče horizontální Eh, úkolu EU, eh, e tak tady určitě jde o to, že zrušení trestu smrti je obrovsky důležitou prioritou, protože tady jde o zcela zásadní porušení práva na život. Eh, takže musíme tuhle věc brát vážně a zodpovědně. Trest smrti je eticky i právně nepřijatelný. Proto podporuji stanovisko zpravodaje který říká, že to je zásadní část ehm, vnější činnosti EU a že se na to opravdu musíme zaměřit, protože to prostě patří mezi centrální priority EU eh, tolik trestů smrti a tolik eh, případů mučení ve třetím světě, ke kterým, eh, kterým dochází, to prostě ukazuje, kolik ještě musíme učinit na tomto poli. Chybí mi trošku koordinovanější, zacílenější politika ze strany komise, protože pouze pokud identifikujeme jasně priority, pokud se zaměříme na konkrétní cíle, budeme moci zlepšit ehm, efektivnost tohoto nástroje EIDHR. Potřebujeme tedy efektivní a rychlé financování eh, projektů ze strany eh, nevládních organizací, ale eh, také koncepčně, časově a nákladově tyhle ty struktury prostě musí být efektivní. Potřebujeme také poskytovat ehm, trvalou podporu nevládním, eh, nevládním organizacím, protože je chceme podpořit v, tomu, v tom, aby i nadále mohli vykonávat ty aktivity, ve kterých je podporujeme. Děkuji. Nyní Paní kolegyně Dlabajová, prosím. Thank you very much. Um, Děkuji. Já eh, mám pragmatické otázky, což mě skoro mrzí. Já eh, nejsem stínovou zpravodajkou. Eh, naším stínovým zpravodajem Michal Teurer, <clears throat> takže mm, jenom ty jeho konkrétní otázky. Děkuji tedy jak panovi, panu Lenemu, tak panu Zechovskému. V odstavci 26 zvláštní zprávy. Vidím, že mezi roky 2007 až 2009 kontrakt, ty smluvní částky byly zvýšeny proto, aby se snížila eh, počet smluv. A také tím zřejmě tedy zátěž pro komisi. Takže myslíte si, že tam je pozitivní korelace mezi menším pracovní zátěží pro komisi a zlepšením těch projektů? Další otázka, to už zmínil pan Zdechovský odstavce 21.53. tam je, tedy se odkazuje na organizace občanské společnosti a jejich projekty nejsou uh, udržitelné, protože závisí na financování, vnějším financování. Co tedy dělá eh, komise proto, aby zajistila, že aktivity eh, které provádějí tyto neziskové organizace, by byly udržitelné a životaschopné. Samozřejmě vím, že v některých prostředích to není možné, ale co komise dělá proto, aby usnadnila nevládním organizacím, aby si zažádali o dodatečné finance, následné finance. Potom eh, odstavec 54, tam stojí, že no tedy respektive moje otázka je, na základě čeho eh, hodnotíme projekt jako úspěšný, pokud dopad není eh, indikátorem či ukazatelem, co tedy je ukazatelem? proto, abychom mohli definovat nějaký projekt jako úspěšný. S tím se také pojí to, že projekty v projektu jsou popisovány jako příliš ambiciózní. Co tedy dělají projekty proto, aby byly vybrány? Možná to dělají eh, právě ty projekty proto, aby byly vůbec vybrány. Poslední konkrétní otázka o těch otázkách, o těch zemích, které byly navštíveny v ve vypracování zprávy. Vy jste eh, eh, jmenovali Gruzii jako nejlepší příklad, ale potom třeba eh, Jižní Afrika nebo Kongo nebyly jmenovány. Proč? To byly tedy jednoduché pragmatické otázky. Děkuji za vaši práci. Let's start the list, kolega Černecký. Pan Černecký, prosím. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, budu hovořit polsky. Já bych rád poděkoval a pogratuloval panu Lénemu stejně jako našemu panu zpravodajovi, panu Zdechovskému za skvěle odvedenou práci. Já chci říci, že toto téma je opravdu důležité. A chci zcela upřímně říci, že v mnoha zemích, včetně té mé země, je tomu tak, že ve chvíli, kdy dojde k nějaké bestiální vraždě, tak podpora trestu smrti opět stoupá. A to si myslím, že je třeba berát na zřetel. My jsme samozřejmě nepřáteli, nechceme trest smrti, ale je třeba přijímat rozhodnutí rozumným způsobem. Je dobré, že se tomuto tématu věnujeme a proto chci ještě jednou panu Zdechovskému poděkovat za jeho zprávu. A možná ještě nakonec takovou krátkou připomínku. Je opravdu zajímavé, že dnes zde také hovoříme jménem Evropského účetního dvora Eh, tak se vlastně účastníme debaty, které se účastní zástupci Evropského účetního dvora, kteří jsou bývalými poslanci našeho parlamentu a jsem také rád za to, co říkal a paní kolegyně Ajala a jsem velmi vděčný za tuto debatu. Ano, ano, je pravda, že kdyby někdo měl dostat eh, cenu za laskavost, dvořilost a přátelství, tak by to musel být náš kolega. Tak, kdy, kdy Ptá se kolega Černovský, prosím. Prosím, kolegyně, máte slovo. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, vážení poslanci a poslankyně. Děkuji, děkuji za ty připomínky, které zde zazněly. My si také velmi vážíme té zprávy, Evropského účetního dvora. My spolupracujeme s EUD velmi konstruktivním způsobem a děkuji také panu zpravodavi. Myslím si, že nemusím o tomto nástroji hovořit dále, protože ho velmi dobře znáte a nemohu také eh, zmiňovat skutečnost, že Evropská unie je proti trestu smrti a také bojuje proti mučení a podobným eh, praktikám. Eh, my jsme to již řekli několikrát, je to součástí smluv. Samozřejmě základní lidská práva a lidská práva jsou pro nás celá zásadní i v otázce otázce vnější politiky. Tento nástroj je opravdu výjimečný v tom smyslu, že podporuje občanskou společnost a podstatě nevyžaduje v tuto chvíli jaksi souhlas vlády a proto je tak výjimečný. A je to také jeden, je to v podstatě jediný instrument, který má takovýto charakter na globální úrovni, proto ta jeho výjimečnost. A my si také myslíme, že tento nástroj byl opravdu velmi účinný v souvislosti i s jeho eh, geografickým eh, pokrytím a účinností. Samozřejmě, že tady máme ještě manevrovací prostor pro zlepšení. O tom také hovoří i pan zpravodaj, i Evropský účetní dvůr a samozřejmě všechny jejich připomínky jsou eh, velmi adekvátní. My si myslíme, že ta zpráva Evropského účetního dvora je velmi vyrovnaná. To stejné můžeme říci také o pracovním dokumentu a my si myslíme tedy, že existuje v tuto chvíli ten souhlas s tím, že ten nástroj doposavat fungoval dobře, implementace projektů probíhala dobrým způsobem. My myslím, že také můžeme hovořit o velmi pozitivní angažovanosti eh, nevládních eh, organizací a aktérů, místních aktérů, kteří se tedy podíleli na provádění eh, in situ. Práva EUD pokrývá období 2007 až 2013 a je zcela jasné, že ten nástroj v průběhu let se zlepšoval a zlepšoval a také se i nadále zlepšovat bude. Velmi důležité je také uvědomit si také samozřejmě ty, co říká mnoho připomínek, že ty e, nástroje či ty prostředky jsou velmi skromné. Ano, ano, je třeba tady stanovovat priority a bylo řečeno, že ano, že ta alokace prostředků probíhala správným způsobem. O to tedy nejde, ale jde tedy tady o to stanovování priorit. To znamená, co přesně čeho chceme dosáhnout a jeden způsob, jakým toho dosáhnout, je v podstatě to, a to, o tom hovoříme také v našem návrhu, že budeme Eh, to všechno velmi dobře eh, rozčlenovat. To znamená, že například do kapitoly, která se týká boj proti trestu smrti, tak máme určitou eh, částku, která jak si odpovídá této strategii, kterou jsme odsouhlasili také s Evropským parlamentem. My se také snažíme jak si upřednostňovat ty projekty, které mají být prováděny v zemích, které jsou opravdu problematické, či které jsou součástí té naší strategie pro podporu lidských práv. Tudíž jak pro trest smrti, tak pro mučení se snažíme nějakým způsobem v tom novém návrhu jak si sjednotit právě tuto skupinu zemí, eh, které jsou pro nás eh, stěžení. A samozřejmě ve stejné chvíli, a to, se také, to je také v souladu s dalšími přípomínky, máme tady určité povinnosti, eh, abychom zůstali činnými opravdu ve všech koutech světa, kde je to nutné. Tudíž takovýmto způsobem je třeba postupovat a to i z toho důvodu, že tento nástroj, o kterém v tuto chvíli hovoříme, je opravdu výjimečný a to na globální úrovni. Tudíž potřebujeme samozřejmě lepší, efektivnější koordinaci, to je jasné, a to na všech úrovních, a to protože také e, spolupracujeme velmi dobře s našimi e, kolegy z Evropské služby pro vnější činnost a je třeba také důležité, abychom se ujistili, že ty preferované státy, kde chceme nějakým způsobem být činíme, aby zůstaly jaksi v našem eh, hledáčku a abychom tam opravdu použili všechny možnosti, které vůbec existují. To znamená, ať už jde o dialog s občanskou společností či dialog na vládní úrovni, eh, můžou to být opravdu různé aktivity politického, diplomatického charakteru. Je třeba brát také na zřetel, jak si otázky lidských práv, které jsou zakomponovány do obchodních eh, dohod a je třeba také se podílet samozřejmě na práci v rámci OSN, v rámci různých orgánů OSN. To znamená, že tady musí docházet k eh, navyšující se a zlepšující se eh, konvergenci v červenci, samozřejmě i v rámci rady, eh, byl odsouhlasen velmi dobrý nástroj, který mimo jiné se také eh, zabývá otázkami trestu smrti a mučením a podobných, eh, podobných praktik. Tak toto všechno se tedy týká, že musí být v souladu s naším stanoviskem či naším postojem k otázkám lidských práv. To znamená, že otázka lidských práv musí být zakomponována do všech našich eh, činností. Musíme i nadále poskytovat eh, školení, odbornou přípravu pro všechny aktéry, kteří chtějí být činnými na tomto poli. A samozřejmě ta koordinace při takto rozmanitých Eh, aktivitách je velmi důležitá a to i z toho důvodu, že hovoříme o samozřejmě o přeshraničních aktivitách. Zároveň ale hovoříme tady o přístupu ze dola nahoru, bottom up. A to je i ten důvod, proč tyto aktivity jsou tak populární eh, v rámci občanské eh, společnosti. A to všechno vlastně samozřejmě vychází také z těch údajů, z těch informací, které získáváme právě ze zdola O to občanské společnosti a vážím si toho, co říkal pan zpravodaj. To znamená, že lidská práva jsou velmi složitá i v souvislosti jaksi s tou eh, měřitelností dosáhnutí eh, pokroku i v souvislosti se stanovováním konkrétních cílů eh, institu, protože samozřejmě ten politický, společensko-politicko-ekonomický kontext se mění a proto také musíme hovořit o důležitosti flexibility. A eh, samozřejmě ne ve všech státech možná ten pokrok není takový, jaký bychom si přáli, ale to neznamená, že musíme ustupovat od našich přání. To znamená, že Velmi důležité je tedy, kdo za těmi projekty stojí, velmi důležité je tedy, kam směřují a je velmi důležité také si uvědomovat důležitost občanské eh, společnosti. Máme různé strategie pro ochranu lidských práv v různých státech, to samozřejmě opět vždy záleží na citlivosti eh, těch eh, jednotlivých eh, politických vztahů a proto musíme dělat všechno pro to, aby ta konvergence byla opravdu co nejsilnější a i proto ve chvíli, kdy vlastně připravujeme či hledáme aktéry ze strany občanské společnosti, tak u mnoha zemí máme v podstatě delegace, které jsou připravovány či školeny ještě předtím, než si žádají eh, pomoc eh, z tohoto nástroje. To znamená, že jsou školeny a připravovány proto, aby řádně předložili svou žádost. Co se týče toho dopadu, tak dopady jsou zmiňovány eh, v obou dokumentech a je jasné, že je třeba se podívat na ty výsledky, kterých můžeme dosáhnout. Nicméně je třeba vždy zohledňovat citlivý charakter eh, politického eh, kontextu. Musíme si tedy uvědomit, že eh, ve chvíli, kdy vy vlastně vyprovokujete nějakou občanskou debatu, tak to má určité dopady. To je například příklad Číny. A Samozřejmě, eh, samozřejmě velmi často ta pomoc může být velmi konkrétní, protože to může být třeba právní eh, pomoc, která je poskytovaná, ať už jsou to tedy eh, oběti či lidé, kterým hrozí trest smrti či mučení, tudíž tady ta naše pomoc může mít opravdu velmi konkrétní podobu a může být opravdu velmi dobře zacílená. Eh, samozřejmě velmi často je těžké eh, stanovovat velmi konkrétní cíle, protože eh, my spolupracujeme s občanskou společností, která musí také si stanovit ty cíle a ty ty, ta vlastně přání, to, čeho chtějí dosáhnout. A to samozřejmě bude mít také velký dopad na to, které projekty budeme vybírat. Samozřejmě existují také jasné pokyny, eh, které my jsme vydali, tak aby i různé, různí aktéři za občanskou společnost, kteří si žádají o peníze, věděli, o co nám jde, čeho je třeba se držet a co je třeba splňovat. A myslím si, že te, celý tento proces funguje čím dál tím lépe. A i to díky tomu, že vlastně těch aktérů, kteří si celé tohoto procesu účastní, je čím dál tím více. A to je velmi důležité proto, aby ty cíle byly dosahovány co nejúspěšněji. Kromě toho v průběhu samotného projektu v podstatě dochází k hodnocení eh, těchto projektů, protože některé z těchto projektů trvají dvě až tři roky. A samozřejmě jednotlivé národní delegace budou dělat všechno proto, aby, se, aby ta činnost těchto organizací byla co nejlépe kontrolována, co nejlépe monitorována. A velmi často, ano, občanská, situa- občanská společnost je příliš ambiciozní, ale to je jeden z těch nedostatků, proti, kterým, eh, proti kterému se nám eh, daří velmi dobře bojovat. To znamená, že všechny povzbuzujeme proto, Eh, k tomu, aby jejich cíle byly opravdu co nejrealističtější, jak pro ně samotné, tak také pro nás. Tudíž eh, občas je opravdu velmi dobré nebýt příliš ambiciozní a spíš si stanovovat eh, realistické cíle ne vždy ten, ten monitoring či to hodnocení probíhá optimálním způsobem. Nicméně, tedy dochází k opětovnému podávání eh, žádostí, nicméně i tady, i tady, i tady se nám eh, podařilo už Eh, v podstatě pokročit, to znamená, že nedochází k opětovnému jaksi podávání stejné žádosti, ale snažíme se navázat kontakty také s novými aktéry. Co se týče malých organizací občanské společnosti, my hledáme opravdu samoudržitelné výsledky. To je pro nás to nejzásadnější. CSO musí být co nejspolehlivější. A to i vlastně z důvodu jak si, té si značně vysoké míry kofinancování. A je třeba také zajistit, či ujistit se, že budou schopni jak si zajistit dobrý personál, protože my také poskytujeme příspěvky na personální náklady a proto potřebujeme také jaksi dobré, dobré partnery, tak abychom zajistili také kontinuitu, kontinuitu těchto uh, projektů. Někdo z vás také hovořil o délce a složitosti uh, postupů máme nový nástroj, který se jmenuje Prospekt a ten spočívá právě v elektronizaci celého tohoto procesu. To znamená, že všechny ty e, formuláře, které je důležité vyplnit v rámci žádosti, jsou zjednodušené a myslím si, že e, to je faktor, který velmi napomáhá právě malým státům. Ale v souvislosti s tou eh, udržitelností CSO, tak chci říci, že je třeba se opravdu zaměřit na ten výsledek. A to je také to, proč se stále snažíme pomáhat organizacím občanské eh, společnosti. A hovoří se tedy o tom také v eh, těchto obou dokumentech. My se stále snažíme zlepšovat hodnotící procesy právě prostřednictvím také pomoci CSO. Snažíme se jak si navýšit realističnost eh, jejich eh, žádostí a tyto organizace mají možnost máte možnost, tak jak jim také říkáme, provést hodnocení na konci celého procesu, což je pro nás velmi dobrý eh, odrazový můstek opět pro naše hodnocení, právě i pro celkové ohodnocení fungování tohoto eh, nástroje. To znamená, že na základě vzorků také můžeme kontrolovat eh, účinnost různých aspektů tohoto nástroje. Takže já doufám, že tímto jsem pokryla tedy odpovědi na všechny otázky, které zde zazněly a samozřejmě, že se držíme i vašich doporučení, kromě tady některých těch výjimek, eh, které jsem zmínila, ale v každém případě se snažíme neustále a konstantně tento nástroj zlepšovat. Děkuji za vaše připomínky, děkuji paní předsedkyně. Děkuji. A já bych v tuto chvíli ráda předala slovo panu Lenemu. Děkuji, děkuji mnohokrát i já, panu zpravodaji. Já si myslím, že v jeho eh, pracovním dokumentu se objevuje ta centrální otázka, což je prioritizace a také vymezení opatření na ty eh, konkrétní strategie pro jednotlivé země. K tomu, co říkala paní Ajala, já bych chtěl zabránit nedorozumění. My, jako účetní dvůr, v žádném případě nejsme kritici tohoto přístupu v rámci tohoto programu. Naopak, myslím si, že zpráva je v zásadě pozitivní. Eh, já, eh, vy jste tady hovořila také o tom světle na projekty a já, já si myslím, že v podstatě tady opravdu jde eh, o tohle. V Gruzii to, co jsem tedy sledoval bezprostředně. Tam jsem viděl projekty, které opravdu musí existovat. To znamená, bez jejich existence bychom na tom opravdu byli špatně, kdybychom je nepodpořili. Eh, ono to platí i pro jiné části světa a e, jinak komise také vlastně to vidí stejně. Když tedy máme 183 projektů v období asi sedmi let a e, e, samozřejmě podporujeme to 100 miliony eur, tak to je jasné, prostě ta čísla hovoří jasně, že nemůžeme tedy těm projektům dávat zase tolik prostředků. To, je, to bychom tedy museli dost zásadně měnit. Tady jsou prostě věci, o kterých musí rozhodnout eh, zákonodárce, jestli ty prostředky se tedy navýší nebo naopak sníží. K tomu já eh, už nic více nemůžu. Eh, k tomu, co říkal paní Edlabajová, tak pan Vlasl se k tomu vyjádří, já mu potom dám slovo. K tomu, co říkala paní Knucen, vy jste vlastně hovořila o doporučení 4 a 6, s nimiž komise eh, nesouhlasí. Já jsem eh, to ale vnímala tak, že sice nesouhlasí, protože už vlastně eh, ty věci dávno naplnila, takže v podstatě jim nějak neodporuje. My tedy na základě našich zjištění jsme měli dojem, že tam ještě jsou nějaké nedostatky, ale pokud se shodneme na, na tom, že to je jasný cíl, a že tedy samozřejmě i dané eh, neziskové organizace na místě chceme podpořit v jejich udržitelnosti a eh, v tom případě se tedy myslím, eh, a to tedy platí i pro udržitelnost těch projektů, tak si myslím, že tady vlastně máme konsensus. A nyní požádám pana Vlaselo, aby ještě odpověděl na to, co tady, jaké otázky kladla paní Dlabajová, prosím. Děkuji, děkuji mnohokrát. Já rád odpovím na ty otázky, které podložila paní Dlabajová. Takže odstavec 26. Smluvní částky. Tady se hovoří o tom, jak se navýšily v, v průběhu času. Když eh, tedy je předložen návrh, tak samozřejmě ta částka musí spadat pod určitý limit a potom se to může zvyšovat ze strany komise. Hlavní důvod to je, jak nám bylo řečeno, je, aby mohli uřídit počet eh, kontraktu, počet smluv. Teď je otázka, zda to tedy mm, vedlo ke zvýšení kvality, zlepšení kvality. Já si myslím, že opravdu nemůžeme zevšeobecňovat závisí to na jiných věcech, ta eh, kvalita projektů, takže eh, právě proto klademe otázku, zda tedy zpráva komise by měla eh, určit to množství, možná by měla určit jiné věci jako potřeby a možnosti, potenciál. Co komise dělá pro to, aby podpořila udržitelnost? Já si myslím, že bychom měli rozlišovat mezi udržitelností aktivit a udržitelností organizací. Co se týče těch činností, ty jsou podporovány eh, prostřednictvím výběrového řízení, výběrového procesu Evropské unie, který podle nás je poměrně úspěšný, co se týče udržitelnosti samotných těch organizací. Tam komise zase tolik nedělá. Eh, ve zprávě byla popsa- byly popsány některé příklady eh, úspěšných projektů, kdy tedy projekty úspěšně začlenily činnosti, které vytváří vnitřní financování i pro organizace. To funguje velmi dobře a proto dvůr, účetní dvůr doporučuje aby v tom výběrovém procesu se bral ohled na tyto aktivity. Odstavec 54. na, vlastně, kde stojí, že je to částečně efektivní. Takže je pravda, že ty výkonnostní ukazatele či měření nejsou optimální. To by vlastně tedy bylo i mé doporučení v téhle oblasti. Nicméně na základě projektových cílů můžeme udělat hodnocení. My tedy máme potom různé závěry na základě typu projektů, protože jsou projekty, které se přímo zaměřují na konečné příjemce. To jsou projekty, které jsou poměrně úspěšné, ačkoliv jsou pouze eh, úzce vymezené na co se týče jejich zaměření eh, či rozsahu, ať už tedy na určité osoby nebo geograficky. Potom tam máme politické cíle, eh, které se pojí s některými projekty a tam, tam máme mnohem méně konkrétnějšího dopadu. Projekty byli často tedy příliš ambiciozní, správně jak říkáte, proč to děláte, protože CSO potřebují předložit zajímavý návrh, aby byli vůbec vybráni a potom samozřejmě musí postupovat odvážně. Co s tím? Eh, je potřeba, aby se zodpovídali za jasně definovaný výkon. A právě v téhle konkrétní oblasti lidských práv je to poměrně těžko měřitelné. Nicméně vždycky je možnost eh, přeci jenom definovat výstupy, jaké aktivity, kolik a tak dále. Tak, aby se tím organizace mohly řídit. Konečně situace v Gruzii. To je tedy typický dobrý příklad koordinace mezi různými typy aktivit ze strany komise. Například tedy cíle projektu EIDHR byly dobře podpořeny politickým dialogem v zemích, tedy mezi komisí a vnitrostátními orgány a potom také podporou projektů prostřednictvím tradičních prostředků. To můžou být například různé eh, podmínky v eh, programech na podporu rozpočtu. A to jsme tedy potom viděli třeba méně potom v Jižní Africe nebo v Kongu, takže doufám, že to zodpovědělo vaše otázky. Děkuji. Děkuji a nyní pan zpravodaj na závěr. Vážení kolegové, vážená paní předsedající, eh, já nevím, jak vy, ale mm, já, když probíráme tuto zprávu, tak jsem hrdý na to, že jsem Evropan. Když vidím, kolik toho dělá Evropská unie v oblasti lidských práv a vidím opravdu, za jak málo peněz se dokáže dělat poměrně velikánská muzika, jak se ty věci dají měnit, tak opravdu jsem rád, že, že prostě existuje něco jako Evropská unie, která přichází s tím, aby se ve světě dodržovaly lidská práva a bojovalo se proti mučení a trestu smrti. Já bych chtěl nejdřív poděkovat eh, Aile Sanders, Patrici Šulin, Martině Dlabajový, Richardovi Černeckému za všechny připomínky, které byly relevantní k tomu probíranému textu. Také chci poděkovat komisi, která byla na tuto diskuzi velmi dobře připravena. Uh, Samozřejmě děkuji účetnímu dvoru za výborné teďka konkrétní odpovědi Martině Dlabajový, ale i za předtím za vlastně schrnutí pane a panu Lénemu. Já bych to, co jsme tady dneska řekli, bych schrnul do třech bodů. První věc, kterou si myslím, že do budoucna musíme zlepšit a na čem jsme se tady asi všichni shodli napříč, napříč sálem, je výběr projektů to, aby peníze nedostávaly pouze jenom velikánské neziskovky, ale šly opravdu i do těch malých neziskovek, který, eh, pro které by neměly být překážky v tom, že eh, by měly být složitě administrovány. Druhá věc je efektivita souhlasím tady s tím, co bylo řečeno, nedá se příliš měřit efektivita v oblasti lidských práv. Nicméně musíme nastavit si některé cíle a musíme si nastavit způsob jejich kontroly. A třetí věc je zlepšení udržitelnosti. Za sedm let, za pět let, za tři roky jsme schopni rozjet nějaký projekt, ale určitě nejsme schopni dosáhnout nějakých výrazných pokroků, zvláště ve státech, které jsou, eh, kde jsou diktátorské režimy. Proto bych byl rád, aby jsme opravdu přemýšleli o těch projektech na delší dobu, na horizont třeba 10-15 let a připravili podmínky pro to, aby ty úspěšné projekty opravdu v tomto období mohly pokračovat. Mnohokrát všem děkuju ještě jednou a přeji vám hezké odpoledne. Ja, wir bleiben in dieser Sache sicher in Verbindung. Já věřím, že v této věci budeme pokračovat. Eh, rozpočtový výbor vypracovává také eh, zprávu k, této, k tomuto nástroji pro vnější pomoc. Eh, máme celou řadu tedy programů v rámci vnější pomoci, takže tam je celá řada fondů a nástrojů a já tedy věřím, že tahle ta zpráva bude více představena a to si myslím, že je důležité. Každopádně je důležité, aby i, tahle, aby i celý parlament se obeznámil s tímto důležitým tématem. Takže to je vlastně poprvé za těch 11 let, kdy já tady eh, působím v parlamentu s tímto programem, takže za to mnohokrát děkuji. Tím se dostáváme na závěr eh, pořadu jednání na dnešní dopoledne. Uvidíme se dnes odpoledne v 15 hodin a přijde komisař Mimica a Eh, zastupce komise Hán. Takže děkuji. Up you.